Dear colleagues, uh, welcome to this um, hearing on the... Děkuji kolegové, vítejte na tomto slyšení o uh, misi do Polska v souvislosti s právním státem a prezentaci jejich výsledků. Slyšení o situaci právního státu v Polsku se bude soustředit zejména na nezávislost uh, justice a já tu vřele vítám všechny vážené hosty. To kolegové slyšení bude, se bude konat v návaznosti na misi, která proběhla 19. až 21. září do Varšavy. Já jsem měl to potěšení jí předsedat. Program slyšení byl schválen politickými skupinami a bude mít strukturu tří částí. První část proběhne za přítomnosti pana prvního místopředsedy France Timmermanse. A pokud jde o zástupce Polské republiky, musím s politováním oznámit, že jsme pozvali polského ministra spravedlnosti ale bohužel musím dát najevo svou nespokojenost s tím, že polská vláda nepřijala pozvání výboru Libe a chtěl bych připomenout v rámci mise právního státu do Polska, která se konala v září, jak jsem už říkal. Ani tehdy se nám nepovedlo setkat se s ministrem spravedlnosti, abychom diskutovali o reformách soudnictví. Já jsem o tom hovořil s polským velvyslancem, diskutoval jsem také o pozvání ministra na toto slyšení, takže bych chtěl jasně prohlásit, že jsme udělali vše, co jsme udělat mohli, abychom tu měli zástupce polské vlády. Takže kolegové, požádáme taky rakouské předsednictví a nadcházející rumunské předsednictví, aby se stručně vyjádřili eh, ohledně článku 7 a stavu právního státu. A v druhé části slyšení si vyslechneme zástupce Benátské komise a Evropské sítě Rady pro soudnictví a polského ombudsmana. A ve třetí části slyšení si vyslechneme zástupce akademické sféry a občanské společnosti. Po každém panelu bude následovat blok otázek a odpovědí z poslanci, kteří jsou přítomní v sále. Ještě než zahájím slyšení, chtěl bych eh, jakožto předseda delegace zmínit hlavní zjištění této mise do Varšavy 19. až 21. září. Návrh zprávy o misi byl dokončen ve spolupráci se členy delegace a s politickými skupinami. Byl zaslán polským orgánům pro informaci e, a polská strana měla možnost e, přispět komentáři. Poté bude zpráva o misi zpřístupněna i polská verze bude publikována, jakmile bude k dispozici překlad. Potom bude zpráva předložena výboru Libe na začátku prosince 2018. Kolegové, cílem mise bylo lépe porozumět probíhajícím reformám polského soudního systému, které provádějí polské úřady. Eh, a jejich dopad na situaci právního státu v Polsku a implementaci a vymáhání evropského práva v Polsku. Mise eh, proběhla v rámci článku 7.1 smlouvy eh, a ten byl aktivován komisí 20. prosince 2017 v souvislosti se situací právního státu v Polsku. Za tímto účelem eh, delegace Libe se sešla se zástupci vlády, sejmu, senátu, zástupci OBSE a právníky, eh, novináři a zástupci občanské společnosti. Parlamentní delegace děkuje všem našim protějškům, s některými z nich se dnes setkáváme znovu zde. Děkuji jim za to, že nám byli eh, že nám byly k dispozici. Parlamentní delegace se pokusila setkat s co nejvíce e, zástupci vlády a lituje toho, že část těchto schůzek nám byla e, odepřena. Tak za tohle mohla komise, ne parlament. Jakožto předseda, i když tady jsme teď na jedné lodi, Jakožto předseda parlamentní delegace bych chtěl potvrdit, že je zcela legitimní, aby polské aby polská vláda prováděla důkladné reformy soudního systému. Já jsem si pečlivě vyslechl vysvětlení polské strany vysvětlení těchto reform a chtěl bych eh, připomenout, že po historickém vstupu Polska do EU jednají polští soudci jako evropští soudci a je jejich povinností zajistit férový, férové a nestrané uplatňování evropského práva. Po vyslechnutí všech našich eh, protějšků musím říci, že mám obavy z kumulativních efektů reformy soudního systému za poslední tři roky, která by mohla vést k situaci, kdy exekutiva bude mít silný vliv na složení a případně i fungování ústavního soudu i řádných soudů, e, Národní rady pro justici a nejvyššího soudu. Jakožto předseda parlamentní delegace mám obavy, eh, zda nedošlo k porušení eh, základních principů právního státu, včetně principu oddělení složek moci, eh, právní jistoty, zákazu svévolnosti, exekutivní moci, nezávislé a nestrané soudy a dostupnost opravných prostředků. Kromě toho některé schůzky ukázaly, že v Polsku je čím dál těžší pro ženy domáhat se svých základních zdravotních a reprodukčních práv. A konečně pokud jde o pracovní podmínky médií a některých nevládních organizací, zdá se, že došlo k jejich zhoršení. Jak už jsem zmínil, polské úřady dostaly příležitost se k návrhu zprávy vyjádřit a to do prezentace výboru prezentace zprávy ve výboru na začátku prosince. Takové je tedy schrnutí pohledu naší delegace do Polska. Teď začneme se slyšením a na ten první panel, institucionální panel, zahájím tím, že přivítám prvního místopředsedu komise France Timmermanse, který má nyní k dispozici 15 minut. Franci, máte slovo, prosím. Děkuji vám moc krát. Já bych chtěl na úvod poděkovat výboru Libe za to, že zorganizoval toto slyšení o situaci právního státu v Polsku, zejména pokud jde o nezávislost soudu. Děkuji vám moc krát za velice zajímavou zprávu, kterou jste předložili o své návštěvě do Polska, která si myslím, že je v souladu s obavami, které jsem vyjádřil jménem komise už mnohokrát. Když dovolíte, tak vám nyní poskytnu aktuální informace o tom, jaká je situace a k jakým klíčovým vývojům došlo od našeho posledního setkání 28. června. Nejprve připomenu klíčové obavy, které, o kterých hovoří nedávný návrh komise. Tyto obavy se týkají reformy Nejvyššího soudu, Národní rady pro soudnictví, e, sou, řádných soudů, e, disciplinárního režimu, e, odvolacích postupů a ústavního tribunálu, ústavního soudu. Pro komisi při aktivaci článku 7 v prosinci 2017 bylo klíčové, jak jste už řekl, že dochází ke kumulativním a systematickým účinkům různých složek reform na nezávislost soudnictví a dochází k narušení oddělení složek moci. Společným vzorcem těchto reform je, že exekutivní a legislativní moc se nyní mohou, může vměšovat do celé struktury soudního systému politováním musím oznámit, že až dodnes žádná z obav komise obsažených v nedávném návrhu nebyla polskými orgány řešena. Systémové riziko pro právní stát tedy stále trvá. Chtěl bych také zmínit jeden znepokojivý další vývoj. Mezitím disciplinární úřady jmenované ministrem spravedlnosti zahájily sérii předběžných disciplinárních šetření proti soudcům, kteří se účastnili veřejných debat a veřejně se vyjadřovali k probíhajícím reformám, anebo postoupili žádosti o předběžné vyjádření soudnímu, Evropskému soudnímu dvoru. Také při několika příležitostech eh, disciplinární úřady jmenované ministrem spravedlnosti explicitně popřeli, explicitně zakázali, aby eh, dotyční soudci byli doprovázeni svými právními eh, poradci. Máme tu výrok pěti polských asociací soudců, které hovorí, hovoří o otevřených, otevřených hrozbách vůči polským soudcům, kteří se ozývají a žádají Evropský soudní dvůr o předběžný výnos. Dalším klíčovým vývojem je počet žádostí o předběžný výnos k Evropskému soudnímu dvoru, které byly nedávno podány polskými soudy. Momentálně existuje pět okruhů předběžných otázek od nejvyššího soudu a, z toho tři, a, a tři okruhy otázek týkajících se řádných soudů. Většinou se tyto otázky týkají obav komise, které jsou obsaženy v našem nedávném návrhu. V prvním případě Soudní dvůr rozhodl, že přijme žádost o zrychlený postup a stanovil datum slyšení na 12. února příštího roku. A co je ještě znepokojivější, reakce na toto obrácení se na soudní dvůr vedlo k mnoha kritickým vyjádřením eh, exekutivních orgánů. A úřad veřejného žalobce dokonce požádal jeden soud, aby svou otázku stáhl. Pokud jde o situaci polského nejvyššího soudu, tak se zrychluje implementace e, spochybňovaného důchodového režimu. Navzdory tomu, že 2. srpna nejvyšší soud rozhodl o pozastavení platnosti relevantního ustanovení zákona o nejvyšším soudu a postoupil věc Evropskému soudnímu dvoru k předběžnému výnosu. Prezident republiky ignoroval e, příkaz k pozastavení a požádal o prodloužení mandátu sedmi, e, soud, sedmi soudců ústavního soudu, kterých se e, důchodový režim týkal. A ti, kteří odmítli tuto žádost o prodloužení, byli eh, potom posláni do penze. A výsledkem je, že v září 22 z 27 soudců eh, nejvyššího soudu, kteří byli postiženi novým důchodovým režimem, eh, bylo posláno exekutivou do penze. Týkalo se to prvního předsedy nejvyššího soudu, jehož mandát je ústavně chráněn a měl končit až v roce 2020. Jak víte, 24. září se komise rozhodla eh, povolat Polsko k Evropskému soudnímu dvoru kvůli řízení pro porušení předpisů právě z důvodu nového zákona o, ústavi, o nejvyšším soudu a eh, důchodovému režimu. Na základě toho 19. Eh, října soud rozhodl o zavedení dočasných opatření a tato dočasná eh, opatření, která byla nařízena soudem, měla okamžitou platnost a provizorně vyhověla všem požadavkům komise. Minulý týden se konalo slyšení před eh, soudním dvorem, po němž dojde k definitivnímu rozhodnutí. Včera Polsko poskytlo komisi zprávu týkající se stavu implementace tohoto příkazu. Komise momentálně analyzuje detailně tuto zprávu. Na základě příkazu Soudního dvora z 22. října první předseda Nejvyššího soudu svolal všechny soudce Nejvyššího soudu postižené snížením důchodového věku povolal je do služby. Komise eh, byla informována nejvyšším soudem, že všech 22 eh, soudců se, eh, vrát, se dostavilo do práce a někteří už dostali na starost případy. Je důležité, aby soudci, kteří jsou opět v práci, mohli nezávisle soudit a očekávat další rozhodnutí soudního dvora. Já musím konstatovat s obavami, že se zdá, že polská vláda se domnívá, že je potřeba změnou, změnit legislativu, aby eh, vláda vyhověla eh, opatřením soudního dvora. Přitom ale žádný eh, návrh zákona nebyl až dodnes podán. Také se znepokojením musím konstatovat, že nová Národní rada pro soudnictví vydala usnesení, které říká, že dotyční soudci jsou stále v penzi, stále v důchodu, což znovu potvrzuje Eh, naše obavy o schopnosti Národní rady pro soudnictví bránit nezávislost justice. V tomto kontextu bych chtěl připomenout, že 17. září Evropská síť pro soudnictví se rozhodla pozastavit členství Polské Národní radě pro soudnictví. Tato opatření je třeba vnímat v kontextu eh, a 17. října eh, nejvyšší státní zástupce, který je zároveň ministrem spravedlnosti, požádal polský ústavní tribunál, aby prohlásil předběž, předběžný referenční mechanismus, který je eh, zakotven ve smlouvě o fungování Evropské unie za neústavní. V případě, že se týká systému eh, formy a organizace polského soudního systému. Tato žádost je v rozporu se samotnými základy naší unie. Mechanismus předběžného výnosu na základě článku 267 smlouvy je jedním z pilířů, na kterém stojí evropský právní řád. Celý evropský soudní systém se opírá o plný a uh, úplný přístup národních soudů k Evropskému soudnímu dvoru a neměly by do toho zasahovat jiné subjekty do tohoto přístupu. Pokud jde o ústavní tribunál, polský ombudsman nedávno ohlásil, že, slížení, že složení eh, panelu při slyšení se bez právního základu mění v kontroverzních případech a že k němu byl přidán nezákonně jmenovaný soudce. To vedlo k tomu, že ombudsman stáhl případ. Bohužel nemohu ohlásit dnes žádný pozitivní vývoj. Nedávný příkaz k zavedení eh, předběžných opatření od Evropského soudního dvora eh, požaduje, aby polské orgány eh, obrátili kurz a aby odstranili veškeré naše obavy. Soudní dvůr se definitivně vyjádří někdy později v průběhu příštího roku. U těch otázek, které se netýkají řízení eh, pro porušení předpisů, které probíhá u soudního dvora, je komise samozřejmě připravena eh, diskutovat s Polskem o tom, jak postupovat dále a jak vyřešit problémy, které byly v nedávném stanovisku identifikovány. Já bych to chtěl říci ještě znovu komise chce dialog s polskou vládou, chce řešit tyto problémy, protože tak se to v Evropě dělá dialogem. Ale komise je také strážkyní smluv a musíme mít jistotu, že bude zaručeno oddělení složek moci, protože to je zásadní princip fungování Evropské unie. A tak jako parlament, i Evropská komise uznává právo každého členského státu reformovat soudnictví, ale reforma soudnictví nesmí vést k ukončení nebo omezení oddělení složek moci a k tomu, že se soudci dostanou pod kontrolu politiků. To není možné, takový nemůže být výsledek reform. Jinak ale samozřejmě nespochybňujeme právo polských orgánů na reformu. A já to říkám pořád dokola. My ten problém chceme vyřešit dialogem na základě našeho odůvodněného stanoviska a na základě kroků, které je třeba podniknout. Závěrem bych chtěl připomenout, že dodržování principu právního státu je společnou odpovědností všech evropských institucí. A je důležité, aby komise i Evropský parlament nadále spolupracovali v této záležitosti. A dodávám k tomu, že i Rada, která má také specifické kompetence v postupu podle článku 7. Takže ještě jednou opakuji svůj apel na polskou vládu. Pomozte nám ten problém vyřešit a to na základě principů, které jsou zakotveny v článku 2 smlouvy. Protože my jsme Evropané a tohle je jediná možná cesta. Respektovat principy právního státu, respektovat oddělení složek moci, respektovat nezávislost soudnictví. Na to má každý polský občan právo. Na to má každý evropský občan právo. A já souhlasím s tím, co řekl váš předseda, že v případě rozsudku o evropském právu je polský soudce zároveň evropským soudcem. A abychom pomáhali polským soudcům vykládat, v případě vykládání evropského práva je Evropský soudní dvůr také polským soudem. Takže naš, náš právní řád je nedělitelný a je třeba ho uchovat netknutý a je třeba uchovat netknutou, netknuté oddělení složek moci, které je zásadní pro to, aby evropský právní řád fungoval. Děkuji vám. Také děkuji, pane komisaři. Nyní tedy bylo naplánováno vystoupení polské vlády, aby toto slyšení bylo vyvážené, ale jak jsem vysvětlil, polská vláda zástupce neposlala z důvodu, které jsem také vysvětlil. Takže půjdeme hned k prvním otázkám a odpovědím na ně. nejprve členové delegace do Varšavy, abyste si je mohli vyslechnout a vyslechnout si jejich otázky. Pár jich tady není z různých důvodů, ale mezi ty, kteří zde jsou, máme jako prvního pana Tomaševského, nechce pan Engel tedy. Pane Engle, máte slovo jako první. Vy jste v delegaci byl za EPP. Děkuji, Claude. Myslím, že mohu vystoupit jenom stručně, protože ty okolnosti vypadají opět tak, že se nám potvrdilo to, co už jsme se několik měsíců domnívali. Ta cesta do Polska proběhla ve chvíli, kdy většinová strana ve všech orgánech měla za to, že tam nemáme co dělat, že jsme překročili limity a že tam máme být pouze jako uh, mise, která má zjišťovat fakta. A musím říci, že jsme tam nebyli přijati zrovna vřele. To téma, o kterém dnes hovoříme, se dostalo do slepé uličky, protože minimálně oficiálně Polsko nikdy neřeklo, že je ochotno příliš ustoupit a to, že dnes není zastoupeno, opět poukazuje, že ten dialog, který chce komise zcela správně, eh, se nedostává do žádné intenzivnější fáze. Protože na straně polských orgánů nebyla žádná zásadní ochota k dialogu s Evropskou komisí a to tež platilo i pro nás, když jsme byli v září ve Varšavě. A žádný politický relevantní orgán zde dnes z Polska není zastoupen. Ale přesto se musíme snažit přesvědčovat polské orgány, že k tomu přistupují špatně a také doufám, že se nám podaří přesvědčit veřejné mínění v Polsku, že nám o Polsko jde, že to nenecháme jenom tak být a že neukončíme ta opatření, která byla zahájena. V posledních volbách v Polsku možná byl vyslán signál, že se začíná měnit vnímání polského lidu, a že si možná polští voliči začínají uvědomovat, že jejich vláda se pustila na cestu, která možná povede z EU ven. A to nechtějí. A my bychom proto měli Poláky v tomto podpořit, podpořit v tom, aby zůstali plnoprávným členy evropské rodiny, eh, který zastává naše hodnoty a naše fungování. Politický útlak soudnictví mezi takovéto zásady a hodnoty nepatří. Polské orgány si musí uvědomit, že jak si říkal ty, Klore, tak říkal pan komisař, když dáme dohromady všechna opatření v Polsku, tak to v podstatě znamená politiz, politizaci justice, což není úplně přijatelné v Evropské unii a to bychom měli i nadále jasnými slovy říkat. Děkuji. A další člen delegace je Barbara Spinelli za GUE. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedu. A děkuji i panu místopředsedovi komise Timmermansovi za jeho prezentaci. Já jsem se zúčastnila mise do Polska a pro soudce, se kterými jsme se tam setkali, je velice důležité, aby se něco stalo, aby Evropská unise, unie či Evropská komise nebo parlament s tím něco udělali. Mají veliká očekávání ve smyslu, jaké signály vyšleme my a Evropská komise. Co se týče článku 7, tak eh, nevím, jestli kolegové, kteří se mnou byli v Polsku, měli stejný dojem jako já, ale já jsem to vnímala tak, že ta očekávání jsou ještě větší od soudního dvora než od článku 7. A to nenutně proto, že by článek 7 nebyl důležitý, nebo že by se snad pochybovalo o tom, že tento článek důležitý je. Ale a máme tady také usnesení Evropského parlamentu v tomto smyslu, ale jde spíš o očekávání efektivity a pravděpodobnosti toho, že to bude spuštěno. Soud představuje pro polské soudce, tedy Evropský soudní dvůr představuje určitý maják, ke kterému se mohou upínat polští soudci a soudkyně. Takže panu místopředsedovi komise jsem chtěla říct je nadcházející. Já chápu, že ve svém komentáři se soustředujete na justici, protože to takto spadá do vašich pravomocí a do mantinelu eh, našich usnesení. Nicméně právní stát to není jenom justice, to jsou také základní práva. A teď vlastně pořád ještě odkazuji k té misi v Polsku. Já jsem si tam všimla a předpokládám, že i pan vedoucí mise, eh, náš pan předseda Moraješ, to také zmiňoval, že v Polsku došlo k ohrožení několika základních práv, včetně svobodných sdělovacích prostředků, reprodukčního zdraví a podobně. Například zákon o interrupcích, který byl který teda nebyl přijatý v té extrémní podobě, jakou navrhovala vláda, ale i tak tedy musím říci, že představuje bezprostřední nebezpečí si krajních řešení. A také v Polsku je obrovský vliv církve. Církev je tam víceméně jeden ze základních orgánů, který se podílí na státní moci. Řada Združení na ochranu lidských práv to kritizuje. Děkuji. Takže to byly členové delegací a nyní kolegové, kteří chtěli vystoupit v přihlášeném pozadí. Ale jako předseda legace jsem chtěl ještě reagovat na jednu věc, kterou řekl pan Engel. O postavení Evropského parlamentu v této delegaci. Myslím, že oba dva přítomní členové to mohou potvrdit, že tady v podstatě nešlo jenom o žádnou zjišťovací misi, ale o formální misi, jelikož Evropský parlament bude muset vydat souhlas s opatřením, které bude nakonec přijato. My jsme to jasně řekli všem protějškům, se kterými jsme chtěli v Polsku jednat, že jsme tam tedy jeli z tohoto konkrétního důvodu a že tedy musí respektovat naši formální roli v tomto mechanismu. Ale chci ještě jednou říci, že je to součást dialogu, o kterém hovořil pan první místo předseda komise. My také chceme, aby jaksi vzhledem k naší roli toho, kdo bude schvalovat nakonec to opatření, ji musíme také naplňovat. Pan Bony je nyní na seznamu jako další. Budu mluvit polsky. Za prvé chci poděkovat komisi za návštěvu Polska a za vykonanou práci. Čekám na tu zprávu tak abychom o ní mohli diskutovat a docházet k závěrům. Za druhé chci poděkovat panu místopředsedovi komise Timmermansovi za prezentaci faktů toho, co se stalo a za to, jak vývoj vykládal. A za třetí, práce této komise je, myslím, velice důležitá. I v souvislosti s Evropským soudním dvorem, protože to znamená, že se dostáváme nejenom do politické diskuse, ale do právnické diskuse. Politická diskuse už přece jenom běží mnoho, mnoho měsíců. Ti, kteří říkají, že tady dochází o dalš- k dalšímu grilování Polska dneska a že proč tedy se znova setkávat a mluvit, tak těm chci jasně odpovědět. Existuje jednoduchý recept. Za prvé, provést rozhodnutí Evropského soudního dvora týkajícího se nejvyššího soudu. Za druhé, spolupracovat s Evropským soudním dvorem a s evropskými institucemi. A příkladem nedostatku takovéto spolupráce je nepřítomnost polského ministra spravedlnosti na tomto zasedání. Když jsme diskutovali o Maďarsku, tak maďarský ministr spravedlnosti na Libe přišel. No a za třetí, je potřeba naplnit veškerá doporučení, která zatím předložila Evropská komise, především ty, které se týkaly porušení nebo porušování právního státu. A potom se stáhnout z kroků proti ústavnímu soudu, protože každá země s pořádnou vládou potřebuje také nezávislý ústavní soud. Je potřeba se vyhnout politizaci soudnictví v Polsku. Protože politizace justice je, předmět, je příkladem takového modelu ovládnutí země. Oni opravdu chtějí ovládnout celou společnost. Týká se to veřejných médií, týká se to toho, jak fungují nevládní organizace. A v poslední době se to také týkalo transparentnosti fungování a nezávislosti finančních institucí a dohledu nad finančním trhem. Já vím, že kolegové a kolegyně mě určitě budou atakovat, tak prostě říkám, toto je nejjednodušší recept, tak ho naplňme, přestaňme porušovat pravidla evropského soužití a evropské právo a vraťme se na tu cestu, kde i když třeba se budeme hádat s evropskými institucemi, tak s nimi budeme nadále spolupracovat. Děkuji vám. Také děkuji. A nyní Malem Bjork, prosím. Děkuji. A děkuji panu komisaři za přítomnost. Spolu s kolegy jsme vám napsali dopis, na který jste zatím neodpověděl, ale chci na něj zde reagovat. Když hovoříme o právním státě, tak je potřeba se dívat také na to, kdo se stane obětí nedostatku právního státu. Uvedu dva příklady, které jsme uvedli v dopise a které byly dokumentovány. Ústavní soud je stále více politizován a obrátili se na něj s žádostí, že mají posoudit, jestli ty zbývající eh, možné nebo zákonné interrupce nejsou proti ústavě. Pak tam byl také případ diskriminace, o kterém se rozhodovalo v nižších soudech a minister spravedlnosti, který je tedy také nejvyšším státním zástupcem, se vyjádřil proti tomuto rozsudku a poslal to ústavnímu soudu. Když se zabýváme právním státem, tak je potřeba se zabývat konkrétními dopady na životy běžných lidí. Takže když budeme poskytovat další informace, tak nezapomínejme na to, že tyto záležitosti jsme zmiňovali i ve svých zprávách tady. Takže podívejme se na oběti této závislosti justice, protože taky potom hovoříme o listině základních práv a článku 2 smlouvy. Děkuji, pan Jurek, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem doufal, že si budu moci vzít slovo hned po vystoupení členů delegace. Já jsem byl vyloučen z této delegace protože zjevně tedy polský europoslanec by se neměl účastnit diskusí s polskými orgány. Naštěstí to nevadilo. A delegace jednali s Markem Pravdou, velvyslancem, který je tedy velvyslanec Evropské unie, ale přitom je polským občanem a zjevně s ním se dá diskutovat o situaci Polsku, ale o tom jsem nechtěl hovořit. Já jsem chtěl mluvit o něčem jiném. Z pohledu fungování Evropské unie a z pohledu polských práv tady vidím určitá nebezpečí, která provázejí tento spor. A doufám, že se k tomu také vyjádří pan místopředseda Timmermans. Jak víte, pane komisaři, a jak ví většina z nás, protože se o tu problematiku zajímáme, tento spor o justici v Polsku vedl k tomu, že došlo k nevyjednání a evropského zatykače, který vydala polská vláda. A to na základě svévolných rozhodnutí některých států. Dobrým příkladem je Polsko, které odmítlo připojit se k této fatální praktice, protože politická svoboda ta přece není jenom o vztazích mezi institucemi a státy. Politická svoboda je především zájem o občany. Polští občané mají právo na to, aby byli stíháni pachatelé trestné činnosti a nepolští občané žijící v Polsku mají také právo na bezpečí. Všichni víme, že nejenom Evropská komise a Evropský parlament, ale také jednotlivé členské státy Evropské unie mohou podle smlouvy si takto v podstatě vzájemně hodnotit eh, článek 2. Pokud deset států určí, že jeden členský stát ne a zásady um, právního státu, tak to znamená, že jim potom můžou klást přednášky, eh, překážky do cesty. Já si myslím, že pan Timmermans by měl jasně reagovat na takové praktiky, které ohrožují polská práva, protože přece jenom naší první povinností je chránit občany před pachateli trestné činnosti. Tato diskuse je nejenom o sporu Evropského parlamentu a polskými orgány, ale dochází také k atakům na polskou společnost a na polské právo. Osobně, ale i pracovně si velmi cením paní Barbary Spinelli, ale musím vám říci, že mě velmi překvapilo to, co před chvílí řekla. Protože říct, že zákon což je společná iniciativa, proti, proti interrupční nebyl schválen. Já to prostě beru jako tlak na polské orgány, aby se postavili proti legálně přijatému zákonu, který vyjadřuje vůli občanů Polské republiky. Pokud nevíte, o co jde, tak vám chci říct následující. Dochází tady ke společnému projektu, který se jmenuje Konec interrupcím, Pan předseda Moraes říkal, že je škoda, že tady nemáme zástupce polských orgánů. Mně je velmi líto, že tady nemáme zástupkyně této iniciativy, když už o ní mluvíme. Já jsem chtěl, aby paní Kaja Godek, která podle polského práva dostala mandát zde vystupovat. Je mi líto, že tady není a vůbec tomu nerozumím. Mám pocit, že to jde proti zásadám spolupráce evropských orgánů s občanskou společností. A když už jsme u toho, u respektování občanské společnosti, tak bohužel tedy musím konstatovat, že pokud eh, se takto bude spochybňovat autorita občanské společnosti a prostě pokud má možnost občanská společnost přispívat, no tak společnost bude bohatší. Každý z nás má právo účastnit se diskuse a argumentovat tak, jako považuje za vhodné. A když už se paní Spinelli ptala na, evropské, na polské právo, tak to zase mohu vysvětlit. V úvodu polské ústavy máme napsáno, že jsme vděční svým předkům za křesťanskou kulturu, kterou jsme od nich přebrali. A navíc v článku 17 smlouvy se jasně hovoří o tom, že bychom se měli pouštět do dialogu s církví a jejími orgány. Nevím, jestli Evropská unie to dělá správně, ale mně to připadne úplně normální. A kritizovat společnost za to, že přijímá něčí argumenty, to je opravdu ohrožující praktika. A já jsem se s vámi ještě chtěl podělit o jeden dojem. Když jsem se připravoval na tuto diskusi, tak jsem se ještě jednou podíval na François Mitterranda a Kudeta Permano. Politické otřesy vždy provázejí změny, i demokratické změny. A François Mitterrand tam napsal, že golisti necouvnou před ničím na cestě k dosažení svého cíle a citoval Michela Debre, otce bývalého předsedy parlamentu, že legalismus, který neplní funkci státu, je zbytečný. A napsal to vlastně v té samé době, kdy de Gaulle podepisoval elizejské dohody. Srovnání není argument, já vím. A neporovnávám. Jenom prostě mi jde o to, abychom nedělili Evropskou unii. Diskuse o všech věcech, o kterých zde hovoříte, probíhá i v Polsku. A v Polsku jednak reagujeme na snahy o nátlak, ale a ještě poslední věc. Pane přece, eh, Timmermance, ano, samozřejmě, strážce smluv. Eh, Smlouvy hovoří o tom, že je střeží komise, ale jak? Musí přece přitom dodržovat oddělování složek moci. Vy jste předložili návrh, tak počkejte, až se k tomu vyjádří rada. A chtěl bych také, aby pan Timmermans reagoval na to, co říkal pan předseda Ferhofstadt, který nedávno kritizoval Evropskou radu za to, že nenaplnila doporučení komise. No ale to se na mě nezlobte, Evropská komise tady v toto neměl, prostě Evropská rada není povinná to naplnit. To je všechno, děkuji. Okay, thank you. Um... Dobrá, děkuji. Barbara Kačinská, prosím. Tak, paní předsedající. Mm. Pane předsedo, také jsem chtěla říct, že ani já jsem se neúčastnila práce této delegace a e, nějak jsme se nedomlouvali na tom, že by se polští poslanci neměli účastnit, e, aby tady bylo možné objektivně e, sbírat všechny informace. Nicméně, když to tady tak poslouchám, poněkud se Eh, mm, začínám eh, divit jedné věci, na to, co řekl pan Jurek, eh, ta slova o generálu de Gaulle. K čemu slouží určité politické změny nebo změny v určitých oblastech veřejné zprávy nebo soudnictví? Tady je třeba, abychom se zeptali, k čemu to mělo sloužit. Eh, změny v soudnictví měly vést k urychlení eh, procesu, no a v skutečnosti eh, to vše trvá dneska déle. Mělo to sloužit profesionalizaci polské justice a víme, že se na příslušná místa dostávají osoby nekompetentní a bez zkušeností. Také jsme chtěli aby soudy rozhodovaly eh, spravedlivěji a eh, více podle zákona. Bohužel eh, máme více odvolání proti rozsudkům, než bylo dříve. Čili ukazuje se, že ten cíl justice, justiční reformy musí být nějaký jiný. A samozřejmě není zas tak těžké ten cíl najít, když se podíváme, jak ty změny probíhaly. Především došlo ke kádrové čistce, o tom všichni víme, ale také e, vlastní zkušečnost, e, že tam máme e, zvláštní kontrolní senát nebo disciplinární senát nyní, tak šlo nejenom o to, aby se obsadili všechny soudy, obecné soudy vhodnými kádry, ale Eh, také, eh, aby tady byl takový nějaký eh, kárný a další byč na ty, kteří by mohli jednat nezávisle. No, pan předseda Tilmans o tom vlastně hovořil, že dochází k narušení procesních práv soudu, Eh, prostřednictvím disciplinárního soudu, eh, kdy tedy nejsou připouštěni advokáti eh, na jednání. Takže o co vlastně šlo? Proč ty změny proběhly? Aby pan minister spravedlnosti mohl před sebou nebo před Evropou co si ukázat. Ukazuje se, že k událostem, které došlo k eh, Polsce, to byla tak mm, korupční aféra, tak tam je vidět, že šéf komise finančního dozoru navrhuje, eh, respektive předkládá eh, korupční návrh jednomu z šéfovi, šéfu bank. Jde o to, aby vládnoucí strana i představitelé zůstali beztrestní, aby si natolik zmonopolizovali soudnictví v Polsku a tak držet všechny, kteří eh, mají tady podíl nebo eh, kteří jak si udržet na, na, na krátko, na krátké obrátce všem těm, kteří by mohli využívat eh, které mají prospěch z nezávislého soudnictví. A když se tak podíváme, podíváme na ty poslední události, to, že pan ministr k nám nepřijel, ehm, to, jak obtížně jde ten dialog a takové zvláštní eh, způsob eh, stavění se k eh, výrokům Evropského soudního dvora. To určitě eh, nejsou znaky toho, že bychom se skutečně chtěli v Polsku s dobrou vůli vrátit na cestu práva. Ano, děkuji, kolegové. Eh, myslím, že pan eh, komisař nám řekl, že zhruba 15.30 musí odejít, takže já bych opravdu apeloval, abychom nehovořili tak dlouho, už jsme tady měli 8, hodin, 8 minutový proslov, ale to je moje vina. Čili eh, já bych, poněvadž tady máme ještě dlouhý seznam řečníků, a eh, požádal kolegy, aby eh, se drželi dvě, dvou minut. A jako další pan Vojt. Děkuji vám, pane předsedo. Pane Termanci, vy jste projevil podiv nad tím, že minister spravedlnosti k nám nepřijel, že nechce vést dialog. Ale ono je třeba nejdříve diskutovat o tom, jaký dialog se tady má odehrát. Je to skutečně dialog s otevřeným koncem? Nikoli. Očekává se, že náš host, který by přijel, by se podřídil eh, v otázce nezávislosti soudu. Takže mám eh, takový dojem, že eh, tady myslíte spíše podřízení soudnictví těm podivným představám EU. Eh, tady my hovoříme o eh, skutečně křesťansky orientované zemi a tam není eh, samozřejmost, že by soudce automaticky souhlasil s vraždou lidského plodu. Nebo prostě také sňatky homosexuálů. Prostě v jiných zemích jsou jiné hodnoty. Eh, tady v tomto parlamentu neustále bojujeme za to, aby eh, muslimové měli všechna práva, která si vzpomenou, eh, zatímco křesťanská práva se tady zanedbávají. A bylo to právě křesťanství, které z Evropy udělalo z Evropy to, čím Evropa dnes je. A to, jestliže se Eh, věk eh, soudců eh, snižuje na, řekněme, 75 let, tak tady vidíme, jak Evropská unie i v takovýchto detailech se snaží zasahovat do záležitostí, vnitřní záležitosti členské země. Takže tady skutečně vidíme, že křesťanská Evropa chce, má právo žít dále a ne nahrazovat své hodnoty hodnotami Soroš, já nevím, koho ještě. Eh, eh, kolegové, já už musím teď eh, uzavřít řečnický seznam a ještě tedy Sofia Invel a paní Věšněnská. A poté požádám pana komisaře, aby hovořil. Děkuji když odhlédnu od obsahu eh, vstupu pana Jurka, tak musím říct, že eh, eh, jak si, ta, to je nesolidární pro kolegy, vůči kolegům, když jste mluvil tak dlouho. Ale k tomu, co jste skutečně řekl, Eh, ta agenda, kterou my tady sledujeme, je jiná. Toto není technická záležitost eh, o reformě soudnictví. Eh, tady jde o něco úplně jiného. To je zničení práv žen, menšin LGBT, pluralismu, náboženské svobody, svobody médií a tak v konečném výsledku také eh, demokracie. Toto je agenda, existuje manifest a tím, ten titul toho manifestu je obnova přirozeného pořádku. A to jsou v podstatě to, co říkají pan Jurek, pan Feucht, to jsou středověcí bílí mužové, heterosexuální, eh, kteří chtějí zachovat svoje práva a nedomožnit jiná práva komkoliv jinému. Vy jste vlastně hovořil o permanentním státním převratu a o lidech, kteří se nikdy eh, před ničem nezastaví, jenom aby dosáhli svých cílů. To jste mluvil o sobě, že jo? Komisi bych chtěla říci, já z celého srdce podporuji, jak víte, eh, všechny eh, ty vstupy vůči polské vládě. To bylo naprosto jasné. Toto je o polské vládě, která zaujímá extremistické pozice. Není to o Polácích, o polském lidu, protože konají se zde masové demonstrace pro hodnoty, které zde reprezentujeme i my. Jedna věc, kterou neustále opakuji v debatě s Evropskou komisí, my je toto. My oslav, oslabujeme eh, ten případ, o kterém tady máme hovořit, protože se soustředíme pouze na soudnictví. Ale tady jde o systematické porušování hodnot, tam musíme se podívat na celé spektrum. A e, skutečně Eh, tady bylo řečeno, že existuje důvod zcela zakázat eh, potraty nebo restrikce na eh, právo shromažďování, ale třeba také na odmítnutí autority Evropského soudního dvora. Ta takzvaná reforma soudnictví se využívá k tomu, aby se propagovala agenda, kterou jsem tady právě předestřela. Myslím, že tady je třeba abychom se zaměřili na způsob, jak polská vláda ničí nezávislost soudnictví, ale také jak ničí všechna ostatní práva, eh, která zde představuje většina. To není o Polsku, o Poláci, je to o integritě Evropské unie jakožto e, společenství založené na hodnotách. To znamená, že bychom měli energicky a z celého srdce e, se tady bavit o podpoře těchto hodnot a nikoli pouze o technických záležitostech. Děkuji a teď ještě paní Věštěnská. Děkuji vám. Vižněvska. Děkuji, pane eh, komisaři. Eh, po to, co řekla eh, moje předřečnice, tak to už by ani nemusela hovořit já. Toto jasně ukazuje, na jaké straně sedí, sedí na jakou stranu si staví ta absolutní eh, opozice proti Polsku v tomto parlamentu. Ale já jsem Polka, jsem hrdá Polka, chci, aby chci sloužit Polsku v sjednocené Evropě a chci panu předsedovi říci, že ta situace eh, eh, tak, jak ji vylíčili moji kolegové také z Polska, zcela, se zcela míjí se reáliemi, se skutečnosti. Tady eh, paní eh, kolegyně z Polska hovořila o naprosto eh, nepřípustným jazykem. Tady hovořila ta o čistkách a já nevím, co ještě tady. To naprosto neodpovídá realitě přímo na místě. Za doby občans, občanské platformy a STL soudci přijímali eh, příkazy po telefonu a hovořili, že polský stát tedy existuje pouze v teorii. Eh, já bych chtěla říci, že situace v Polsku je dobrá. Eh, v souvislosti s tím pochodem nezávislosti, kde byly ponižováni a urážení pošti patrioti, tak eh, já musím říci, že eh, na z té výročí nezávislosti čtvrt milionu Poláků pokojně eh, pochodovalo ulicemi Varšavy a podobně v tisícech měst a vesnic v Polsku opět slavili nezávislost. Takže Polsko je na tom dobře, taktéž pokud se týče otázek reformy soudnictví. Eh, já tady doufám, že eh, pokud, chce, eh, pokud se chcete opravdu upřímně zabývat odpověďmi polské vlády, musíte přiznat, že ty změny se vydávají správným směrem. Co se týče snížení penzijního věku, tak je třeba říci, že třeba předchozí vláda polským selkám odložila odchod do důchodu až o 12 let, což vedlo k opravdu velkému pohoršení, ale eh, de facto nikdo se jich tady nezastal. Děkuji vám. Ano, děkuji. No, děkuji vám, pane komisaři, za trpělivost, eh, protože eh, kolegové tady hovoří poměrně dlouze. Takže kdybyste snad mohl odpovědět, ale prosím vás, nekladte další otázky. Děkuji. Já se pokusím reagovat na to, co bylo řečeno a možná i odpovědět na pár otázek, které tady zazněly vůči mě. Dovolte, abych řekl, eh, v čem spočívá můj největší zdroj optimismu v této debatě. Eh, je to polský lid občanská společnost v Polsku je eh, velice eh, živá. Eh, Poláci uvažují samostatně. Bez nich by naše snažení jako komise nebo parlamentu nevedlo prakticky ničemu. A já věřím, že na konci budeme úspěšní, protože většina, velká většina Poláků Eh, si přeje být součástí této, tohoto společenství hodnot, eh, kterým je Evropská unie. Někteří mě kritizovali v posledních čtyřech letech, eh, kteří říkali, pozor, to, co děláte, to v Polsku, v Polsku vyvolá vlnu euroskepticismu a Polsko se odvrátí od Evropy. Faktem je, že za tu dobu se akceptace Evropské unie v Polsku, tedy pro evropské postoje se posílily. Takže to je výborné. A tím se dostávám k bodu číslo dvě. A to bych chtěl říct polské vládě a taky těm v, tomto, v této místnosti, kteří podporují pozici polské vlády. Pokud chápete, že vaše váš národ chce být součástí tohoto společenství hodnot, měli byste rozumět také tomu, že součástí těch hodnot jsou také pravidla, která je třeba dodržovat. Být součástí Evropské unie to je velká výhoda, přináší to mnoho práv, ale je třeba dodržovat pravidla. A jedním ze zásadním pravidlem je to, že budete respektovat právní stát, jinak tento klub fungovat nebude. A já tady nehovořím jenom eh, na základě principů, ale také eh, prakticky. Náš eh, společný trh funguje proto, že každý aktér na tomto trhu, každý občan může se spolehnout na to, že evropské zákony platí všude stejně. To jsou pravidla pro vnitřní trh. Kdo má kontrolovat, zda je to dodržováno? No, jsou to Eh, národní soudci. A v této roli jsou soudci, soudci eh, evropskými. A jestliže některý soudce eh, pochybuje o aplikaci evropského práva v tom či onom členském státě, může žádat Evropský soudní dvůr o interpretaci. A v tomto smyslu je Evropský soudní dvůr zatímco e, také vnitrostátním soudním dvorem. Toto je jediný způsob, jak zajistit to, že evropská legislativa se bude stejně uplatňovat po celé Evropské unie. A jestliže znemožňujete svým soudcům, aby e, takto jednal nezávisle, poněvadž mu dáváte instrukce, jak má rozhodnout, pak jednotné uplatňování evropského práva je ohroženo. Na to vás chci upozornit. Toto je nezbytné pro fungování Evropské unie. Proto musí být soudy nezávislé, nejen profesionální, ale také nezávislé v uplatňování evropského práva. A tím se dostávám k druhému bodu. Ano, eh, mohli bychom dnes mluvit o mnoha dalších věcech, která se týkají základních práv, ale to si nechme na jindy. Obecně se dá říci, že ochrana základních práv a eh, právního státu je osobní záležitost. Týká se to každého občana, protože každý občan má právo na to, aby se mohl spolehnout na to, že zákon mu poskytuje stejnou ochranu jako komukoliv jinému. Toto je základní pravidlo právního státu v Evropské unii. A eh, nemůžeme rozlišovat eh, mezi lidmi, protože někdo je členem eh, menšiny, někdo má takovou nebo onakou barvu kůže a podobně. Tady právo je tedy nástrojem většiny, aby tedy eh, umravňovala menšinu a uvědomovala si, jaké je postavení. Jestliže si někdo myslí nebo věří v pravidlo vlády kulturní většiny, tak i toto je jeden z důvodů, proč je třeba eh, bránit nezávislost soudnictví, eh, základní práva a právní stát. Každý členský zem, každá členská země eh, patří do naší evropské diverzity a každý občan eh, má právo na ochranu evropským právem. Když se podíváme na Evropskou eh, Unii, my jsme tady všichni menšinami. I tak velký národ, jako jsou Němci, jsou de facto menšinou v Evropské unii. A O to nám jde, abychom tady nebyli dominováni jednou dominantní silou, protože toto je věc, o kterou tady jde dneska. A ano, eh, kdo na to doplatí jako první, když se toto pravidlo nedržuje? Samozřejmě jsou to menšiny. Není náhodou, že eh, právě menšiny jsou dneska pod takovým tlakem. K čemu to vede? Jak jsem řekl, Povede to, pokud nebudeme aplikovat evropské právo všude stejně, povede to eh, k fragmentaci Evropské unie. A jestliže polský národ chce být součástí společenství hodnot, pak tyto hodnoty musí být chráněny a toto je povinností všech orgánů, orgánů národních. A komise je eh, strážkyní těchto smluv, těchto závazků a my budeme konat v případě, že tyto závazky jsou, jsou eh, ohrožovány. Eh, pan Jurek také hovořil o pra- polských právech. Já myslím, že to už jsem tak nějak řekl a to není můj osobní názor, to je pozice komise. Vy jste hovořili o otázce, Eh, odmítání vydávání eh, osob. Ale to je věc, eh, kterou rozhod, o které rozhoduje soudce. Jestliže v rámci soudnictví také spolupracujeme v Evropě, pak pokud chcete-li vydat nějakou osobu jiné zemi, tak toto vydání, tato extradice musí také mít za součást to, že se zajistí to, že ta osoba v té druhé zemi, to když bude vydána, eh, že bude mít právo na spravedlivý eh, proces. A když se díváme na to, jak se eh, vyvíjí situace v Polsku, pak samozřejmě se soudci jinde v Evropě budou ptát, Eh, zda rozsudky v Polsku jsou rozsudky soudců anebo těch, kteří eh, jsou na telefonu. Eh, v podstatě proto je třeba zajistit, že systém spravedlnosti je nezávislý. A pane Jurku, jestliže opravdu chcete zajistit to, že v Polsku budou zloději a pachatelé trestní činu zavíráni, tak nejlepší cestou je Eh, závis, zajistit, eh, zajistit nezávislé soudnictví a pak se nikdo nebude bát eh, vydávat osoby do Polska. Jinak já v komisi jsem zodpovědný za článek 17, to je dialog s náboženským a s náboženskými organizacemi. A já jsem se mnohokrát setkal se zástupci Polské katolické církve, to je římskokatolické církve v Polsku tak je to správně řečeno. A v tomto politickém dialogu musím říct, že zástupci, s nimiž jsem hovořil, se vždy odvolávali na doktrínu, na Vojtilovu doktrínu, který říkal, že v členské země je třeba je třeba respektovat ústavu. Toto skutečně katolická církev tak to říká, to, na to by zatím upozornit. A vy stejně jako já si myslíme, že e, církve jsou velice důležitou součástí občanské společnosti. E, my si vážíme tohoto dialogu, ale také dialogu s nenáboženskými organizacemi v Evropě. A to skutečně takto e, jsme, takto to probíhalo v těch posledních čtyřech letech mého mandátu. Čili tady jsme na jedné vlně. A ještě jedna věc na závěr, která pro mě je důležitá. Pan Fokt a já eh, se zcela lišíme v pohledu, ve vizi společnosti. Já eh, nezdílím tu velmi úzkou definici pana Fokta o tom, co to znamená být křesťanem. A já také nezdílím jeho hluboký obdiv k Vladimíru Putinovi. Takže já bych chtěl Eh, říci eh, polským přátelům, eh, prosím, buďte, buďte opatrní na to, kdo vás chválí a kdo vás podporuje. Děkuji vám. Thank you very much. Děkuji moc krát, pane komisaři. Tím se dostáváme do kon- ke konci této části slyšení. Děkuji moc krát za váš čas. Kolegové, než přejdeme k druhému institucionálnímu panelu, tak jsem vysvětlil, že toto je součást procesu, který zahájila komise a parlament bude vyslovovat souhlas. Takže pro informaci si velice krátce vyslechneme rakouské a rumunské předsednictví abychom měli představu o jejich pohledu na to, jakým směrem se tento postup ubírá. Žádám tedy pana Filipa Bitnera, eh, právního poradce z rakouského stáleho zastoupení a koordinátora všech iniciativ ohledně právního státu během rakouského předsednictví. A poté předám slovo rumunskému eh, stálemu zastoupení, aby nám řekli ve stručnosti pár slov o tom, jak celou tuto problematiku vidí. Tak Pane Bitnere, prosím. Děkuji moc krát. Vážený pane předsedo, vážení poslanci Evropského parlamentu, právní stát je jedním, jednou ze základních hodnot Evropské unie a nezávislé soudnictví je klíčové pro, je, pro fungování jednotného trhu a soudní spolupráce. 20. prosince 2017 Evropská komise aktivovala postup podle článku 7 vůči Polsku. Je to poprvé v historii, kdy byl tento postup zahájen. Dovolte mi stručně vás informovat, co se od té doby stalo v Radě. První příležitostí zabývat se postupem článku 7, poté co byl aktivován, byla Rada pro všeobecné záležitosti 27. února. Na této schůzi Rady komise informovala ministry o aktuálním stavu, zejména o probíhajícím dialogu s Polskem, který má za cíl nalézt řešení. Na následných schůzích Rady pro všeobecné záležitosti 20. března, 17. dubna a 14. května komise nadále informovala ministry o vývoji v Polsku. Ministři vyjádřili podporu pro pokračování dialogu. V kontextu dialogu s komisí Polsko přijalo určité změny zákonů. Nicméně komise tato pozměnění nepovažuje za dostatečná a podle jejího názoru neodstraňují hlavní obavy. Proto komise požádala o e, slyšení s Polskem, které se konalo 26. června v rámci Rady pro všeobecné záležitosti a umožnilo to ministrům e, hloubkovou výměnu názorů s Polskem ohledně problémů identifikovaných e, v návrhu. Struktura toho slyšení byla taková, aby eh, byla zohledněna práva jednotlivých členských států. Na 18. září na první radě pro všeobecné záležitosti za rakouského předsednictví se konala druhá část slyšení. Slyšení se konalo za týchž podmínek eh, jako 26. června. Ministři pokračovali v eh, detailní výměně názorů s Polskem. A otázky, které byly Polsku pokládány, se týkaly zejména nestranosti soudců a záruk, že e, polské soudnictví bude splňovat standardy právního státu. Na následující Radě pro všeobecné záležitosti 16. října komise předložila aktuální informace o vývoji reform soudnictví v Polsku. Ministři znovu zopakovali důležitost dodržování principu právního státu v členských státech a zdůraznili, že je potřeba dosáhnout reálného pokroku. 12. listopadu na poslední radě pro všeobecné záležitosti dostali ministři další aktuální informace od komise. Rakouské předsednictví momentálně připravuje poslední radu eh, je v tomto roce 11. prosince a snažíme se, aby článek 7 vůči Polsku byl opět na pořadu jednání. Naše předsednictví bere tuto záležitost velice vážně a proto pokračuje v diskuzích v Radě pro všeobecné záležitosti při plném dodržování postupu podle článku 7. Doufáme, že dialog mezi komisí a Polskem přinese ovoce. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji moc krát. Pane Bitnere, pak tu máme rumunské předsednictví, eh, pan Kivu z rumunského stálého zastoupení. Prosím o váš stručný pohled na tuto záležitost a na to, jak se s ní bude zacházet za rumunského předsednictví. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci Evropského parlamentu, vážení zástupci Rady Evropské unie a komise, děkuji za pozvání a děkuji za to, že jste mi umožnili poskytnout stručný přehled toho, jak vnímáme článek 7 a kroky během rumunského předsednictví. Nejprve bych chtěl začít tím, co už říkal předchozí řečník. A sice, že je zakotveno ve smlouvách, že právní stát je základní hodnotou Evropské unie. A to je zcela nespochybnitelný fakt. My budeme navazovat na výsledky předchozího předsednictví. Eh, můj rakouský kolega už představil aktuální stav věcí v radě. My budeme tuto záležitost brát i nadále vážně během našeho předsednictví. Budeme plně dodržovat smlouvy. A chtěl bych zúraznit, že podle odstavce 1 článku 7 jde o takzvaný preventivní postup. A proto se domníváme, že je třeba napřít veškeré úsilí k umožnění konstruktivního dialogu mezi všemi zainteresovanými stranami. A budeme se snažit usnadňovat tento proces a podporovat dialog. A samozřejmě doufáme, že hlavní strany tohoto dialogu, neboli Komise a Polsko, budou pokračovat v plodných výměnách názorů, které budeme moci využít během našeho předsednictví. Děkuji vám. Děkuji oběma kolegům z rakouského i rumunského předsednictví. A přesouváme se k druhému institucionálního panelu dnešního dne, v této části si vyslechneme emeritního profesora Jean-Claude Scholzema, náhradníka v Benátské komisi Rady, Rady Evropy. Potom pana Kése Sterka, předsedu Evropské sítě Rad pro soudnictví a doktora Adama Bodnara, polského ombudsmana z kanceláře komisaře pro lidská práva. Vítám všechny tři řečníky a každý z nich má na svou prezentaci 10 minut. a prosím je, aby přišli sem dopředu. Pane předsedo, dámy a pánové, Benátská komise byla velmi angažována do polské záležitosti v letech 2016 a 2017. Jsem jedním z nejstarších členů této komise a musím se přiznat, že jsem nikdy nezažil, věc, která byla technicky, politicky a emocionálně tak náročná ve své práci. V roce 2016 jsme vydali dvě stanoviska, jedno v březnu a jedno v říjnu, které se zabývaly změnami eh, dotýkajícími se ústavního soudu. Potom ještě jsme v prosinci roku 2017 vydali další stanovisko. První se týkalo nejvyššího státního zástupce a to druhé se týkalo zákona, eh, který měnil působnost eh, Národní justiční rady, Nejvyššího soudu a také organizace soudů. Pokud to tak mohu říci, eh, tak nepřátelství se nejprve zaměřilo na ústavní soud. Abychom to všechno dobře pochopili, tak je potřeba se ještě zabývat obdobím před rokem 2015, kdy nastoupila do vlády strana právo a spravedlnost. Tehdy vláda, kterou vedla občanská platforma, zavedla novelizaci nebo předložila návrh na novelizaci zákona jmenovat pět soudců, jejichž místa se uvolní v celém roce 2015. Teď tři tyto mandáty skončily během tohoto funkčního období a následně tedy byly naplněny, ale ty dvě zbývající místa spadla až na další parlament. Ústavní soud vydal dvě rozhodnutí v prosinci roku 2015 v tomto smyslu. Nicméně polské úřady tyto, tato rozhodnutí nikdy nenaplnily. Tři správným způsobem jmenovaní soudci následně nemohli složit přísahu prezidentovi republiky. Na druhou stranu, nový parlament jmenoval pět nových soudců, dva v souladu s rozhodnutím ústavního soudu a v těch třech ostatních případech toto rozhodnutí porušili. Prezident republiky okamžitě přijmul přísahy těchto pěti soudců. Polské orgány očekávaly konec funkčního období pana Andreše Řeplinského, předsedy soudu, k čemuž došlo 19. prosince 2016. Byl, tehdy byly přijaty nové zákony, byl jmenován nový předseda, a to za podmínek, které byly právnicky dosti pochybné. A prvním činem tohoto nového před, Eh, této nové předsedkyně bylo nechat nastoupit do funkce tři soudce, kteří byli neústavně jmenováni. A tak toto se trvává až do dnešního dne a diskredituje to ještě stále více tento ústavní soud, takzvaný ústavní soud, protože jeho samotné složení je protiústavní. Kromě těchto problémů týkající se složení soudu, Byly předloženy i další novely, které se zaměřovaly na jeho fungování. A dá se o nich říci jedině to, že jejich cílem bylo to maximální možné míry zpomalit či dokonce zarazit fungování soudu. Dovolte jeden příklad. Valné zhromáždění soudu se nemohlo rozhodnout pokud nebylo přítomno 13 z 15 soudců a zákony nemohly být rušeny jinak než dvoutřetinovou většinou. Benátská komise v březnu 2016 vyvolala, vydala velmi silnou kritiku. Ústavní soud zrušil tyto novely ale vláda toto rozhodnutí nezveřejnila, stejně tak jako další, přestože podle ústavy tak musí učinit okamžitě, tedy musí je okamžitě zveřejnit. Publikovat. Benátská komise k ústavnímu soudu vydala druhé stanovisko, bylo diskutováno na zasedání v říjnu roku 2016 a to na základě iniciativy generálního tajemníka Rady Evropy. A toto stanovisko se týkalo další novelizace, x té novelizace zákona o ústavním soudu. Většinou se Státy, o kterých se jedná, diskusí účastní, nicméně polské orgány tyto diskuse zcela jednoduše ignorovaly. Určité excesy se již napravily, nicméně je jasné, bylo jasné, že polské orgány chtěly hlavně získat čas, aby se mohli připravit na to, že ústavní soud v podstatě dostanou pod svou kontrolu, poté co jeho starý předseda odešel v roce 2016 z funkce, jak už jsem říkal. Teď. Prestiž ústavního soudu se neustále snižuje. Snižuje se také počet případů, který dostává. Některé případy dokonce byly staženy. A je to velice důležitý fakt, protože bylo přijato mnoho zákonů o justiční oblasti a v podstatě nedochází k, ke kontrole jejich ústavnosti. Ústavní soud se v podstatě stává určitým justičním nástrojem v rukou vlády, která jej jako nástroj využívá, když se, když se jí to hodí. Podívejme se nyní na další justiční věci. Především zákon týkající se nejvyššího stáleho zástup, eh, státního zástupce. K tomu jsme se vyjádřili v prosince roku 2017. Pochopitelně, že nezávislost státního zástupce není tak výrazná jako u soudce, nicméně když se podíváme na nový zákon polský, tak je zajímavé, že opravdu tady dochází k úplnému sloučení postu ministra spravedlnosti a nejvyššího státního zástupce. Když to srovnáme s dalšími pravomocemi, který má minister spravedlnosti eh, v oblasti soudnictví, tak to opravdu eh, ohrožuje oddělení složek moci. V prosince roku 2017 Benátská komise vydala stanovisko k dalším třem zákonům. Týkaly se nejvyšší justiční rady, nejvyššího soudu a dalších soudů. Za prvé, k nejvyšší justiční radě, která podle ústavy má chránit nezávislost soudnictví, tak 15 členů, kteří zastupují soudce, už nejsou nominováni jinými soudci, jako tomu tak bylo dříve. Nicméně dolní sněmovnou polského parlamentu. Musíme se tedy stále více obávat politických jmenování. Všichni ostatní členové podali demisi a musí být nahrazeni. Navíc došlo k zásadní změně fungování nejvyššího soudu. Byly vytvořeny dva senáty nové, jeden disciplinární a druhý má na starosti eh, takzvané mimořádné opravné prostředky, což je taková zvláštní inovace. A v podstatě mohou spochybnit rozsudky za posledních 20 let, pokud je to považováno za nezbytné pro, v uvozovkách cituji, zajištění fungování právního státu a sociální spravedlnosti. A musím říci, že nám to zjevně připomíná uh, sovětský justiční systém. A pro právní jistotu je vždy velmi nebezpečné, pokud jsou spochybnitelné právoplatné rozsudky. A potom došlo Eh, zároveň k okamžitému snížení věku odchodu do důchodu ze 70 na 65 let u nejvyššího soudu. To se týká třetiny stávajících soudců, takže pochopitelně vzniknou nová místa, které může naplnit vláda. A co ještě flagrantnější, tak tito soudci a soukyně mohou požádat prezidenta republiky, aby jim prodloužil eh, působení ve funkci. Určitě to víte, protože už to bylo připomenuto. Místo předseda Evropského soudního dvoru to suspenzně pozastavil. A teď k běžným soudům, jenom velice rychle. Předsedové soudů mají velké pravomoci v Polsku. Celý systém je ovšem nastaven velmi hierarchicky. Předsedové soudu nižší instance se zodpovídají předsedům soudu vyšší instance a ti zase ministrovi spravedlnosti. A ten může odvolat z funkce tyto předsedy a nemůže mu v tom zabránit nikdo jiný než jenom ta nejvyšší justiční rada. Ale ta v tom novém složení je daleko političtější a máme tam potřebnou většinu dvě třetiny, což je v podstatě nemožné. Jinými slovy tedy, takto se bude soustředovat v rukou ministra spravedlnosti ještě více pravomoci. No a nakonec je potřeba říci, že ten samý ministr spravedlnosti je zároveň nejvyšším státním zástupcem, což opravdu exponenciálně zvyšuje jeho kontrolu nad justičním systémem. Takže abych to zhrnul. Kontrola ústavnosti neprobíhá, došlo ke sloučení funkce ministra spravedlnosti a nejvyššího státního zástupce, což je proti proudu, který vidíme v Evropě, kde naopak eh, státní zastupitelství dostává více mocí a eh, ta rada byla v podstatě, se dostala pod rukou do, ruku, do ruk vlády, protože do ní soudce nemohou jmenovat kolegové, nicméně eh, nižší nebo dolní komora polského parlamentu. Spochybnění konečných rozsudků a okamžité snížení věku odchodu do důchodu a ještě horší na tom je, že tito soudci mohou požádat prezidenta republiky o prodloužení. A je to na jeho diskreci. A navíc jsme konstatovali zásadní možnost tlaku na předsedy soud, soudů, jelikož justice je v podstatě hierarchicky a pyramidálně zorganizovaná a na, její, na čele té hierarchie stojí minister spravedlnosti. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Děkuji vám moc krát, pane profesore. A vzhledem k tomu, jak důležité je stanovisko Benátské komise, rozdáme vaši prezentaci poslancům, aby se na ní mohli podrobněji podívat. Prosím, zůstaňte ještě s námi, protože ještě potom budou otázky a odpovědi. Takže by bylo dobré, kdybyste odpovídal na otázky poslanců. Ještě než dám slovo panu Sterkovi, tak se kolegové ptali ohledně plagátu k této akci. Je to tento plagát. Polští kolegové patrně vědí, že toto je socha spravedlnosti v Gdaňsku, ale ostatní kolegové to možná nevědí. Musím říct, že normálně naše plagáty příliš zdařile nebývají, ale tento se mi pro změnu líbí. Je to nejlepší, jaký jsem kdy viděl. Tak kolegové, teď jdeme na Evropskou síť eh, rad pro soudnictví a zároveň jí děkujeme za několik kvalitních schůzek během delegace. Pan Kes Sterk je předsedou této organizace a já mu dávám slovo na 10 minut, prosím. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji za pozvání na toto veřejné slyšení. Nejprve bych chtěl představit eh, naši organizaci. Eh, združujeme 24 eh, rad pro soudnictví v Evropské unii anebo podobných autonomních orgánů, které podporují soudce při jejich nezávislém působení. Zabýváme se soudním systémem a nikoli soudci individuálně. Jsme sítí, která poskytuje která tvoří náradník mezi soudci na jedné straně a exekutivou a legislativou na straně druhé. Byl jsem požádán, abych vám vysvětlil, eh, proč ENCJ eh, e učinila ten bezprecedentní a smutný krok v září 2018 a proč se rozhodla pozastavit členství Polské radě pro soudnictví KRS. Nejprve řeknu něco o postupu, který ENC eh, e je použila a potom něco k obsahu. Pokud je o postup, jak většinou víte, od října 2015 vládní strana Právo a spravedlnost reformuje soudní systém v Polsku. Od roku 2015 vláda navrhuje změny a parlament schválil několik nových zákonů. Mimo jiné, polský parlament změnil zákony týkající se ústavního soudu, nejvyššího soudu, řádných soudů a KRS. Podle standardů je, by soudnictví mělo vždy být zapojeno do eh, všech částí reformního procesu. To proto, aby byla zachována nezávislost soudnictví a aby byly reformy efektivní a aby budili důvěru. Polská vláda nekonzultovala se soudci významným způsobem, ale pouze předkládala soudcům nezměnitelné novely zákona. Od roku 2016 eh, valné schromáždění ENCJ eh, e opakovaně eh, činilo prohlášení ohledně nového zákona o KRS a vyjadřovalo nez... obavy o nezávislost budoucí KRS. Měli jsme obavy, že budoucí KRS nebude plnit stanovy podle kterých člen ENCE musí být nezávislý na e, exekutivě, což je pravidlo také z unijního práva. Polská vláda nereagovala na tato prohlášení a neusilovala o žádný dialog. Vláda zkrátka pokračovala ve svých krocích navzdory e, našim obavám. Po e, uplatnění zákona o KRS v lednu 2018 jsme zaslali dopis KRS Eh, ohledně eh, jejího členství. Eh, KRS nám poslala pozvánku, kterou naše představenstvo přijalo. 21. června 2018 delegace ENC e je navštívila Polsko a hovořila také s prvním předsedou a ostatními předsedy nejvyššího soudu, s delegací soudcovské asociace, s členy Fóra pro spolupráci soudců a s ombudsmanem pro lidská práva v Polsku. KRS poskytla písemné odpovědi na otázky delegace ENCJ a potom asociace soudců přidala ještě další informace. Než se pustím do obsahu zákona o KRS, chtěl bych se na chvíli tady zastavit a říci, že všichni členové ENC je velice litují toho, že otázka postavení KRS se vůbec musí projednávat. KRS je jedním z otců zakladatelů naší sítě a její zástupci v naší sítě, síti se těšili velké vážnosti a významně přispívali k činnosti naší sítě, jak v představenstvu, tak v mnoha různých projektech v průběhu let. Teď se pustím do samotného obsahu. První pozorování ENC je zní, že zákon o KRS je třeba vnímat v souvislosti se zákony o ústavním soudu, nejvyšší soudu a e, řádných soudech. Podle těch, z těchto zákonů je jasné, že dochází k velkému posunu, e, přesunu moci ze soudnictví na exekutivu. A to tak, že exekutiva v rozporu s požadavkem na nezávislost soudnictví ovládá soudnictví. E je konstatuje, že důvody, které poskytuje polská vláda, nijak neopravňují k zrušení nezávislosti polských soudů. Vzhledem k tomu, že máme málo času, se soustředím pouze na zákon o KRS. Podstata reformy je taková, že členové KRS už nejsou přímo voleni svými kolegy, ale jsou jmenováni parlamentem. Soudci mohou být jmenováni parlamentem, pokud mají podporu 25 soudců anebo 2000 občanů. Toto pravidlo je odchylkou od standardů ENCJ, podle kterých se soudci, soudci mají být voleni svými kolegy a musí být zvoleni na základě většiny. Přestože nedodržování těchto standardů automaticky nevede k tomu, aby rada byla, eh, aby rada byla závislá na exekutivě, tak v případě Polské rady je tu ještě několik dalších okolností, které dovedly ENC k závěru, že KRS už není nezávislá na exekutivě. K těmto okolnostem patří následující. Reformní zákony vedou k tomu, že justice je nyní pod kontrolou exekutivy. Oficiálním cílem reformy je bojovat proti korupci, neefektivitě a komunistickým vlivům v soudní sféře. Nicméně polská vláda ani KRS neobjasnili ENCJ, zda a pokud jak reformy přispějí k těmto cílům. Výběrové řízení na člena eh, nové KRS není transparentní. Například seznam eh, podpůrných soudců není veřejný a proto není možné ověřit, zda tento seznam se stává primárně ze soudců, kteří dočasně působí na ministerstvu spravedlnosti a zda pro každého kandidáta se vyslovilo těch stejných 25 soudců. KRS eh, ne poskytla seznam z těchto podpůrných soudců, pouze poskytla naší organizaci seznam, který uvádí počet soudců, kteří se vyslovili pro podporu daného kandidáta. Většina volených členů KRS má velice úzké vazby na Ministerstvo spravedlnosti anebo na politiky vládnoucí strany. Soudcovské asociace informovali ENCJ, že čtyři ze stávajících členů krátce před svým zvolením do KRS eh, působili na Ministerstvu spravedlnosti. Pět členů KRS eh, bylo jmenováno předsedy soudu ministrem spravedlnosti na základě speciálních kompetencí, které mu dal reformní zákon, a to krátce před jejich zvolením do KRS. Většina členů eh, KRS, 14 z 25, eh, jsou buď členy vládnoucí strany, členy vlády, anebo byli vybráni parlamentem na základě doporučení vládnoucí strany. Podle asociace soudců velká většina z 10 000 polských soudců se domnívá, že KRS je spolitizovaná. Členové KRS podporují všechny vládní reformy, přestože připouštějí, že většina soudců je toho názoru, že tyto reformy jsou v rozporu s polskou ústavou a omezují nezávislost soudnictví. Několik členů KRS se vyslovilo v tom smyslu, že soudci, kteří se veřejně vyjadřují proti reformám, anebo kteří brání veřejně nezávislost soudnictví, mají eh, čelí eh, kárným postihům, nebo jsou zbavováni funkce, nebo je jim zakazována politická aktivita. Potom eh, nový, nová KRS se, ne, dnes se nestaví na podporu těch eh, soudců, kteří brání nezávislost soudnictví, jako je například první předseda eh, nejvyššího soudu. Z tohoto důvodu v září 2018 na zvláštním, zvláštním schromáždění v Bukurešti 21 členů naší rady z 24 hlasovalo pro pozastavení členství KRS. Jedna rada nebyla přítomná, jedna rada se zdržela a pouze sama KRS hlasovala proti. Proto KRS momentálně nemá eh, hlasovací právo a nesmí se účastnit aktivit ENCJ. Eh, ENCJ e doufá, že přijde čas, kdy toto pozastavení bude moci být odvoláno, ale k tomu může dojít teprve, eh, až bude patřičně respektován princip nezávislosti soudnictví v Polsku. Nicméně kroky KRS po pozastavení členství nám dávají pramálo důvodu věřit, že nastane nějaká změna k lepšímu. ENCJ zjišťuje, že KRS zahájila disciplinární řízení vůči členům bývalé KRS, vůči soudcům, kteří protestovali proti reformám a vůči soudcům, kteří e, využili svého práva e, z titulu evropských soudců zasílat žádosti Evropskému soudnímu dvoru o předběžné výnosy. ENCJ usiluje o zlepšení spolupráce a vzájemného porozumění mezi jednotlivými radami členských státech Evropské unie. Tento cíl sebou nese sdílenou odpovědnost bránit základy našeho společného právního řádu, zejména právní stát a nezávislost soudnictví v tomto pořadí. Členské státy mají svobodu organizovat soudní systémy tak, jak považují za vhodné, ale existují určité minimální standardy, které je třeba splňovat. V případě eh, KRS zcela jasně minimální standardy naplněny nebyly. Proto ENCE bohužel musela rozhodnout o pozastavení členství KRS. Děkuji vám moc krát za pozornost. Děkuji. Toto pozastavení bylo důležitým krokem, jak jste řekl, tak polské soudnictví bylo zakládajícím členem. Je to eh, otázka, kterou jsme se už zabývali poměrně detailně, takže děkuji vám za vysvětlení. My jsme zahájili cestu delegace do Varšavy setkáním s Adamem Bodnarem, polským ombudsmanem a komisařem pro lidská práva. Bylo to velice obšírné a významné setkání a byl to dobrý začátek naší cesty do Varšavy. Já mám radost, že je dnes zde a těším se eh, na váš projev. Máte slovo, pane doktore. Eh, pane předsedo, vážení poslanci a poslankyně, dámy a pánové, Především děkuji za pozvání účastnit se tohoto veřejného slyšení. Zastupuji úřad veřejného ochránce práv, který už má v našem ústavním systému 30 letou historii a má zajišťovat svobody v Polské republice. Máme 300 zaměstnanců a moje roli je přijímat stížnosti, ale také zabývat se obecnou situací ochrany lidských práv v Polsku. Jsem přesvědčen, že rolí ombudsmana je reagovat, když systém ochrany lidských práv v Polsku je ohrožen. Justiční přehled a um, legislativy a fungování nejvyššího soudu je základním předpokladem dodržování lidských práv. Jsem pro justiční reformy v Polsku, protože potřebujeme reformu, která zvýší efektivitu činnosti soudu. Nicméně takovéto reformy musí být v souladu se standardy lidských práv a nesmí být zneužívány eh, na omezování oddělení složek moci, protože nakonec všichni budeme obětmi. Všichni občané, menšinové skupiny, všichni ostatní. Jako ombudsman sleduji polskou situaci v oblasti dodržování zásad právního státu a také sleduji situaci soudců, na které v tuto chvíli je vyvíjen tlak. Podle mě největším problémem a nebezpečím v Polsku je nedostatek justičního dohledu. Ústavní soud z řady důvodů, o kterých hovořil pan profesor Scholsem, a které také jsou popsány ve zprávě Benátské komise a v řadě dalších mezinárodních dokumentů, nemůže působit nezávisle. Pakliže tedy je přijata legislativa, která je velmi politická, tak se nemohou občané spolehat na to, že to soud přeskoumá. A následně parlament přijal zákony, které centralizovaly státní moc. Mimo jiné zákon o státním zastoupení, o veřejných médiích a o elektronickém sledování. A v tomto kontextu chci zmínit dvě doporučení Benátské komise. Jedno se týkalo zákona o státním zastupitelství a za druhé možnosti dohledu, které mají policejní složky a spravodajské služby. Tato doporučení bohužel nebyla vůbec naplněna. Takže tato stanoviska byla do značné míry ignorována, přestože já a občanská společnost apelovala na to, aby byla vzata v úvahu. Co se týče veřejných sdělovacích prostředků, tak situace je zajímavá, protože máme rozsudek ústavního soudu přijatý 13. prosince 2016, podle kterého nová, nová pravidla veřejnoprávních médií, která obcházejí Národní radu, jsou protiústavní. Nicméně toto rozhodnutí nebylo vůbec naplněno. A toto téma je velmi zajímavé z toho důvodu, že pluralistický charakter veřejných sdělovacích prostředků je zcela zásadní před volbami do Evropského parlamentu. Takže tady určitě je to navázáno na evropskou legislativu. Další důležitá věc. Bylo dobré, že Evropská komise spustila proces který má zabránit a snižování nezávislosti justice a myslím si, že tento proces byl zásadně důležitý pro nezávislost nejvyššího soudu. Na základě předběžného opatření, které bylo přijato 19. října 2018, se 22 soudců, kteří odešli do důchodu, mohlo, nebo byli odejti do důchodu, mohli vrátit do práce. Otázka ovšem je, jestli zde vznikl dostatečný právní základ pro to, aby mohly dále fungovat. Nicméně evropské právo a polská ústava dohromady určitě tvoří dobrý právní základ. Nicméně určitě by bylo důležité přijmout potřebné legislativní změny. Mám ale za to, že takovéto změny by měly obsahovat jednoduchá ustanovení, kde by se řeklo, že tato nová pravidla odchodu do chodu jsou neplatná a že nejvyšší soud má právo o tomto rozhodovat. Ale to je jenom jeden z mnoha problémů právního státu v Polsku. Situace nejvyššího soudu je pravděpodobně nejsymboličtější a je na ní nejvíce vidět. Nicméně právní stát se netýká jenom konkrétní problematiky odchodu soudců do důchodu či ochrany nejvyššího soudu Polska jako instituce. Právní stát to představuje ochranu hodnot proti svévolnému rozhodování. Tady bych se chtěl soustředit na dvě věci. Za prvé na Národní soudcovskou radu a na dru- za druhé na soudce. Pan Kes Šterk hovořil o různých zákonech, které se týkaly Národní soudcovské rady. Na základě novelizace soudci, kteří jsou členy Národní soudcovské rady, tedy 15 z 25, jsou v tuto chvíli jmenovány ze tří pětin parlamentem a nikoli svými kolegy. Když jsem vystupoval v parlamentu, tak jsem oficiálně předložil postoj, že takováto metoda je Polsku protiústavní a není v souladu s ústavní tradicí. Řada intelektuálů soudců a vědců měla stejný názor. Profesor Adam Střembos, což je polský hrdina, který a, zavedl nebo který založil a, solidaritu a v soudcovských kruzích a pracoval i u kulatého stolu. Jaroslav Kačinsky toho tedy potvrdil v tom, že tito soudci by měli být jmenováni soudci. Protože to je systém, který řádně vyváží jednotlivé složky moci takto bude, bude zajištěna rovnováha u této Národní soudcovské rady. Bohužel ale byla přijata tato změna a noví soudci byli velmi netransparentně jmenováni do soudcovské rady. Každý kandidát mohl být, nebo každá kandidatura mohla být předložena z 25 podpisy soudců, ale teď vlastně nevíme, kdo ty nové kandidáty podporoval. Přes různá opatření, které nařídil nejvyšší soud a nejvyšší správní soud, se stále více lidí staví k fungování soudcovské rady eh, s nedůvěrou a právě proto také byla pozastavena její činnost ENCE. Nicméně Status soudcovské rady je něco, na co se musíme soustředovat, protože je to opravdu zásadní orgán pro zajištění nezávislosti soud, soudnictví. Je to opravdu jedna z takových pojistek a jako takový musí být tento orgán nezávislý. Nicméně máme také velký problém s disciplinárními opatřeními proti soudcům. Podle nového systému se zavádí nový disciplinární řád, Máme předsedajícího disciplinárního soudce, kterýž to je uveden do funkce ministrem spravedlnosti na určitou dobu a takovýto předseda může konat sám, ale také prostřednictvím svých náměstků, kteří jsou také jmenováni ministrem spravedlnosti, takže jsou vlastně také součástí výkonné moci. Takže vyřeší se disciplinární řízení, pak to jde případně k odvolací uh, instanci a následně k disciplinárnímu senátu nejvyššího soudu, kterýž to byl naplněn novými soudci, kteří mají o 40% vyšší plat než soudci nejvyššího soudu. A ten disciplinární senát má zvláštní charakter, zvláštní povahu a je i z řady jiných důvodů kontroverzní. Jako ombudsman se snažím sledovat všechny disciplinární případy, u kterého se mi zdá, že by to mohlo ohrozit nezávislost soudnictví. Takže pro tuto chvíli se zabývám případy osmi soudců, které jsou stále ve vysvětlující fázi, tedy to je přípravná fáze předtím, než celé řízení začne. Ale dovolte v přehledu pár slov o těchto případech. Máme dva případy za to, že dali žádost o vysvětlení a Evropskému soudnímu dvoru, soudcové Mačis a Tuleje. Čili jenom proto, že požádali o předběžný, předběžné vyjádření Evropský soudní dvůr, byli povoláni k disciplinárnímu řízení. Čtyři ostatní se dostali do tohoto řízení na základě toho, že v médiích diskutovali o reformách soudnictví vlády. Soudci Přemušinský, Tuleja, Franskoviak a Markěvič, který je předsedou a soudcovské asociace. A zástupce disciplinárního soudce mě řekl, že byli povoláni tito soudcové jako svědci v rámci toho vysvětlujícího řízení. Jinými slovy tedy oficiálně všechny požádali o vyjádření a Právník, který zastupoval jednoho tohoto soudce, byl vykázán z tohoto řízení pro, v rámci disciplinárního řízení proti soudci. Takže vlastně na základě toho vznikl další případ. Pak tam byl ještě další případ, kdy soudce odkázal k politické situaci v rozsudku Jednalo se o eh, ženu eh, opozičního politika. Další případy se týkaly jiných soudců, Koskověka Krupy, a jednalo se o využívání eh, soudcovského hábitu, když se účastnili nějakého simulovaného, nějaké simulace soudního řízení. A chci také zmínit, že u bývalého a, mluvčího této soudcovské rady v Krakově, ten byl totiž odvolán z občanských odvo- e, od, odvolání do první instance, aniž by s tím souhlasil, a zajímavé je, že jeho šéf, předseda krajského soudu, je zároveň členem Národní soudcovské rady. A existuje tedy riziko, že celá kauza byla politická. Podle sdělovací prostředků Valdemar Žurek také spustil případ proti předsedou krajského soudu a řekl, že byl šikanován. Z těchto stávajících disciplinárních případů proti soudcům si musíme vyvodit důsledky. Za prvé, je to tedy v té vysvětlovací fázi, ale podívejme se na politický kontext. Může to opravdu ohrozit fungování soudnictví. Řeč Pospolita nedávno provedla průzkum veřejného mínění, kterého se účastnilo tisíc soudců a 64% z nich tvrdilo, že stávající situace v soudnictví bude mít dopad na jejich práci a 90% z nich tvrdilo, že v tuto chvíli je v Polsku ohrožena nezávislost soudnictví. Za druhé, žádný soudce by neměl být posílán na disciplinární řízení, protože se obrátí na Evropský soudní dvůr. Otázka je, jestli existují mimořádná takováto řízení, jestli je to v souladu se, se zásadou právní ochrany podle článku 19 smlouvy. A právě ten jeden dotaz na Evropský soudní dvůr se týkal tohoto. A za čtvrté, to, že existuje disciplinární senát nejvyššího soudu, jakožto zvláštní orgán, tady vznikne riziko disciplinárního řízení proti soudcům, kteří jsou proti reformě anebo kteří se vyjadřují proti politice stavající vlády. Takže v podstatě mám tady několik závěrů pro vás. Za prvé je omezená možnost ze strany soudců přeskoumávat legislativu. Za druhé, doporučení Benátské komise týkající se nejvyššího státního zastupitelství nebylo naplněno. Za třetí, ústavní soud rozhodl o veřejných sdělovacích prostředcích, především v souladu s tím, že v tuto chvíli čekáme na volby do Evropského parlamentu, že je potřeba, aby diskuse před eh, nebo v rámci volební kampaně byla pluralistická, to je potřeba naplnit. Kromě toho je také potřeba vyhodnotit statut eh, soudcovské rady a je třeba sledovat disciplinární řízení v Polsku. Děkuji. Děkuji. A nyní je čas na otázky a příspěvky poslanců. A budeme postupovat v pořadí, v jakém se kolegové hlásili. A e, prosil bych e, nyní pana Boryho a ještě jednou prosím, e, dodržujte dvě minuty. Každý pouze dvě minuty, maximálně dvě minuty. Pan Bory, budu hovořit polsky. Děkuji za všechno, za veškeré vyjasnění, bylo to velice precizní, ale eh, chtěl bych polskému ombudsmanu položit jednu otázku panu Adamu Vodnárovi. Jak všechny tyto právní změny, eh, jimž není vždy snadno porozumět, mohou ovlivnit Eh, posuzování toho, jak v jakém stavu jsou eh, občanská práva v Polsku. Víme, že eh, se odehrávají demonstrace, pokojné demonstrace a během nich nebo v jejich následku zhruba 600 osob už bylo vyslechnuto v policiích nebo podobně. Máme Máme tady případy, kdy jsou ovlivňována média, jsou eh, jim kráceny finance za to, že vyjadřují vlastní názory. A může se ukázat, eh, jak se nedávno ukázalo, že prezident Duda eh, může vlastně omezovat, jak se tomu říká, propagaci homosexuálních hodnot v Polsku. Ano, eh, Polska je tedy eh, konzervativní, mm, nějaká radikální hnutí tady vlastně eh, tady moc nemáme, ale jak tedy z hlediska občanských práv vypadají tyto změny? Děkuji. Nyní pan Jurek, maximálně dvě minuty, prosím. Ano, taky jsem se chtěl zeptat pana ministra Bodnára a sice mám dvě věci. Eh, prosil bych eh, o eh, nejenom komentář, ale také reakci jakožto polského ombudsmana na to oficiální obvinování, to, že se nevykonávají evropské evropské letkací příkazy v případě, že jsou to lidé že se jedná o lidé, kteří ohrožují polskou společnost. Ale tady vlastně nejde o to, že by vláda nechtěla eh, stíhat, ale jde o ochranu polských občanů. Eh, dále eh, bych prosil, aby pan ombudsman připomněl ochranu života podle polské ústavy. Eh, to je něco, co bylo eh, také potvrzeno soudně v roce 1997 a opakovaně potvrzováno eh, ústavním soudem. A také máme další rozhodnutí, že tady tato zákonodárství musí být respektováno v Evropě a je to také součást přímých závazků pana ministra. A poslední věc se týká pana předsedy Kloda. Eh, Prosil bych, jest, aby Chloda na to mohl reagovat. Ne, nemusí to být hned. Jenom prostě uvažovat o tom. To, co řekla eh, Sofie Indveld o bílých mužích a tak dále. Něco takového by v našem sále vůbec nemělo zaznívat. My máme jedenáctý článek jednacího řádu parlamentu a to je závazek vzájemného, vzájemné úcty, vzájemného respektu. Eh, ano, máme různé pohledy na téma rodina, ale to tedy eh, není eh, pro nikoho oprávnění to, aby používala takováto slova rasistická v podstatě. Prosil bych o tuto reakci reakci, budiž tak možná nějaká osobní reflexe, kdyby místo toho nastala. Děkuji. Jenom eh, bych eh, chtěl říct, že eh, také pan López Aguilar bude přebírat za pár minut předsednictví. Jenom abych já ještě nejdříve tady obtovím. Teď ještě paní Barbara Slinelli, maximálně dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já děkuji Benátské komisi a také síti Rady pro justici a polskému ombudsmanovi panu Bodnárovi já vidím, že eh, se momentálně nachází pod silným politickým tlakem. Já jsem četla mnoho vašich stanovisek a konstatuji, že eh, zde nejde o politizaci, eh, která vám je tady předhazována. Já vnímám spíše politizaci motivů či důvodů, proč důvodů nebo zdůvodňování jednotlivých reform. Jde tedy očividně o to, provést jakousi komunistickou čistku, tedy vyčištění od komunistů, k čemuž prý v roce 89 nedošlo. A to je zdůvodně podle mě silně ideologické. Ovšem, co chci říci, Eh, to se týká eh, justičních reform, které eh, výrazně posilují moc exekutivní složky státu, například spojení, sloučení funkcí generálního státního zástupce a ministra spravedlnosti. Je to něco, co je rozšířené? Existuje to ještě někde jinde? V lednu letošního roku prezident Macron po desetiletí trvající polemiky na téma eh, neexistující nezávislosti francouzského státního zastupitelství eh, zopakoval, eh, že spojení mezi exekutivou a státním zastupitelstvím musí být ve Francii silné a eh, je tedy proti těm demokratickým eh, právům, proti těm požadovaným právům. Přitom bych chtěla ponechat, ale otázka je, jestli jste se zabýval také eh, jinými zeměmi, poněvadž to je ten problém. Vlastně to státní zastupitelství exekutiva jsou také jinde propojeny. Nyní paní Gomez. Já bych chtěla poděkovat všem panelistům za velice podrobnou podrobný eh, statement. Eh, to zlepšuje naše porozumění. A hm, po té, co jsem si vás vyslechla, hm, mám skutečně tak velké obavy, že větší už být nemohou. Nezávislost soudnictví je zde narušována. De facto fungování eh, pojistek a rovnovách, které, které jsou součástí a de facto velmi důležitou součástí právního státu, tak to je zde nabouráváno. Já bych chtěla využít této příležitosti, abych řekla to, co jsem chtěla říci už dříve, i kdybych eh, byla mohla říci. Eh, chtěl jsem eh, odpovědět panu Jurkovi, našemu kolegovi. Ne, nejedná se o útok proti Polsku a polskému lidu. Je to proto, že si vážíme Poláků. Vážíme si Polska jako člena EU, protože víme, že hovoříme o vysoce vzdělané a velice živé aktivní společnosti, které se e, vyžaduje, která si zaslouží nejlepší standardy. A všem toto nejsou nejlepší standardy. Toto je skutečně naprosto rozporu s základním principem. No a teď hovoříme o tom, e, zda e, spravedlnost je skutečně pro všechny v Polsku, a to bez rozdílu a také zase to vztahuje nejen na občany, ale také na biznis, poněvadž biznis zde Eh, potřebuje právní jistotu a jestliže dochází k politizaci justice, tak eh, to musí mít vliv. Podle mě není pochopitelné, eh, proč se zástupci polské vlády nedostavují k dialogu s námi nebo s komisí, jak jsme slyšeli. To, to prostě není přijatelný způsob chování. A když eh, slyším, že někteří říkají, že se tady, eh, je tady riziko propagace homosexuálních hodnot, to je směšné. To je přesně ten eh, způsob argumentace, kterou tady se snaží šířit Putin a jeho přisluhovači. A zrovna Polsko, ze všech členských zemí právě Polsko, že by jednalo Eh, podle, Liniovi, podle Putinovy linie, a což je mimo jiné tedy rozšiřování bigotnosti a podobně. To opravdu se mi nezdá. Děkuji, paní Gomez. Eh, Děkuji bardzo, panie przewodniczący. Znaczy, já tak Pan Karsky, eh, děkuji vám, pane předsedo. Já naslouchám eh, slovům tohoto panelu a mám z toho dojem, že tady chybí tak trošku vyváženost eh, náhledu. I když musím říct, že pan doktor Bodnar hovořil velmi vyváženě. On se skutečně drží do, eh, drží své eh, tradiční linie, eh, svých názorů, když ne, se všemi samozřejmě tady mohou souhlasit. Samozřejmě v každém státě je rozdělení vlády, tedy moci mezi tři složky. A co udělat v situaci, kdy soudci se účastní politických demonstrací a prezentují politické názory? Jak naložit s situací, kdy eh, soudci eh, jsou v televizních show a eh, setkávají se tady s politiky. Například Valdemar Žurek, soudce, se účastní programu, kde se stýká s občanskými politiky a dalšími osobami. Jak naložit se situací, kdy soudci se účastní opozičních akcí, kde eh, vyhlašují eh, jaké asi stanoviska o tom, jak by eh, měl stát vypadat v tom nejširším kontextu. Podle mě to skutečně je útok na dělbu moci. Soudci mají komunikovat prostřednictvím soudních výnosů a takový člověk je soudcem. Eh, soudce nemá co dělat v politické činnosti. Já vím, že v některých eh, zemích mohou být soudci členy politických stran, například v Německu, ale to je špatně, to je třeba změnit. Proto říkám, že je třeba se vydat směrem k apolitičnosti soudců. Eh, polská ústava zakazuje soudcům být členy a politických stran, angažovat se politicky a také nesmí být členy eh, odborů proto mají nějaké své vlastní asociace, které artikulují své pracovní zájmy. Nakolik to je ústavní či neústavní, tak to je k diskusi. No a nyní eh, tady máme situaci, kdy je třeba eh, toto jaksi vyvážit. Takže eh, to jsem vlastně chtěl jenom říci. Eh, ještě jedna věc. Tady bylo řečeno, že ministr spravedlnosti je také generálním eh, státním zástupcem. To je model známý z mnoha zemí a v Polsku to tak bylo eh, tak, že v letech 2010 až 15 byly tyto dvě funkce rozděleny. Jinak to vždycky bylo dohromady. Děkuji paní Intveld. Eh, děkuji, pane předsedo. Víte, ta debata je velmi únavná. Je to eh, dialog hluchých. Čili my máme na, pozit, na pódiu nezávislí experti a poští nacionalisté říkají, no, to není fér. Oni nás nerespektují a neposlouchají nám. A potom eh, začnou ukázovat na jiné země a říkají, no ale tam se děje to samé. To není žádný protiargument, žádný faktický protiargument. Proč nám tady nedáte žádné argumenty? Hrajete si na oběti. Vy nejste oběti. Vy podkopáváte nezávislost eh, soudnictví a ne- nemá to nic eh, společného s vaším právem na stanovisko. Ano, ale vaše agenda je podkopávat nezávislost justice, ženská práva, náboženská práva, práva LGBT, pluralismus a tak dále. Takže vy nejste, nejste oběti a nehrajte si na oběť. Já mám teď otázku na panelisty. První otázka. Eh, měli jsme řadu evropských zatýkacích rozkazů vydaných polskými soudci. A máme irského, eh, nizozemského, německého soudce, několik soudců prostě, eh, kteří odmítli eh, splnit tento rozkaz. Myslím, že jirský soudce hm, změnil názor a provedl tento zatýkací rozkaz. Jsou vám známy jiné případy? Je to něco, co se šíří? Eh, je to situace, která se zhoršuje, nebo jsou to pouze eh, osamocené incidenty? Druhá otázka. Nacionalisté vždycky říkají, že my to, co děláme, není nic zvláštního, jinde se to dělá taky. Podívejte se na Německo, to, no to je strašné, ti mají politické soudce. Eh, samozřejmě, že existují prvky v polského systému, které existují v jiných zemích, ale v úplně jiném kontextu. Poněvadž jsou tam daleko silnější pojistky a rovnováhy. Mě by zajímalo, jestli můžete říci něco více o tom kontextu jako protiargument proti těm simplicistickým argumentům vašich kolegů, našich kolegů. A ještě poslední, pan Pitela, než dáme slovo panelistům. paní Pětera. Především bych chtěla zareagovat na pana posla Karského. Eh, je třeba, že eh, soudci se nezdružují eh, v nějakých spolcích proti současné moci. Máme si justiciu z roku 90, a pak máme další z roku 2010, takže skutečně není to nic, co by bylo namířeno proti současné vládě. Představitelé těchto asociací soudcovské prostředí reprezentovali například při pracech v parlamentu Polském sejmu. Čili toto je, je první eh, věc. Dále, eh, proč soudcové eh, vystupují v televizi? ale musíme říct, že aktivně vystupuje i současná eh, předsedkyně ústavního soudu a ta se pohybuje na hranici politických výroků. Musím říct i toto. Eh, byl nejvyšší soud, byl ústavní soud, obě byly eh, jaksi roz, zničeny byl zničen eh, systém občanské služby, eh, dále eh, také se zrušily, zrušila pravidla, která umožňují zaměstnávat rodinné příslušníky a partajní příslušníky. Dále se změnilo financování nevládní organizaci, to je v rukou státu. Dále máme zde posud, pokus o repolonizaci eh, médií, které mají zareční kapitál. Eh, veřejnoprávní média jsou dneska stranickými médii a není třeba znát eh, zásady nezávislosti dopodrobna, je to prostě na první pohled patrné. E, skutečně jsou tam opravdu neuvěřitelné materiály, které se vysílají. V této souvislosti bych chtěl ještě dát jeden e, bod, o kterém nebyla dosud řeč. A prosila bych pana Bodnara, ombudsmana, o doplnění nic se nehovořilo o tom, o tom v jaké situaci jsou e, také poslanců. Byla tedy, bylo zna, řečeno, že eh, penzie, penze poslanců budou o polovinu zmenšeny a okamžitě bylo re, realizováno. Kromě toho, eh, maršálek Sejmu, předseda parlamentu, prostě je eh, schopen, má nyní právo eh, škrtnout penzi nebo zmenšit penzi poslance eh, bez důvodu a bez možnosti odvolání. A jestliže toto se v Polsku děje, tak řekněte mi, v kterém parla- s kterým parlamentem byste to mohli srovnat. Ne, to, co se skutečně děje v Polsku, to je strašné. všechno je to na webových stránkách a prosím, abyste se nepohoršoval nad tím, co se děje v tomto parlamentu, spíše se zabývejte polským parlamentem. Ano, tak máme tady eh, časová omezení a samozřejmě my eh, chápeme, že jsou to citlivé oblasti, eh, otázky ale skutečně prosil bych polské kolegy, aby eh, jak si, si tady navzájem nevyměňovali eh, dlouze názory, eh, protože skutečně ještě se hlasí další do debaty a měli bychom, měli bychom na ten čas dbát. Takže prosím vás, jestli chcete ještě odpovědět eh, na to, co se vás týkalo ve 30 vteřinách, než se vrátíme zpátky tady k tomu panelu, aby to bylo na čas. Pan Karský, eh, děkuji paní poslanka eh, Petera. Ano. A to przepraszam, nie zauważyłem. To nie było... Aha, ne, tak já jsem, omlouvám se, když jste tady byl od začátku. Chci říct si jednu věc. Pokud se týče politické aktivity některých polských soudů, eh, šlo tady o ty takzvané eh, liniové eh, soudce, to znamená ti, kteří se zabývají tady tím obvinováním. A pokud se týče aktivity mediální aktivity předsedů soudu nebo, eh, nebo mluvčí soudu, oni skutečně mají na toto právo podobně, jako je to eh, u eh, předsedy ústavního soudu nebo administrativního soudu, to jsou skutečně administrativní záležitosti, to není opravdu soudcovská záležitost. Jde o to, zda běžný soudce, který eh, má být nestranný, eh, se účastní politických demonstrací, tak skutečně v tom případě není, eh, není nestranný. Ano, děkuji, pane Karsky. Vyjasnění bylo podáno, takže teď už nebudeme otevírat debatu. Teď tedy tedy eh, se vrátíme k panelu, ale třeba pan Jurek a další budou muset eh, v 17 hodin odejít. Ale eh, poněvadž se psa, ptali pana Bodnera, proto prosíme pana Bodnera aby odpověděl jako první a poté tedy náš druhý panelista. Prosím. Děkuji moc krát za otázky. Já odpovím na otázku pana Jurka. Nejprve je potřeba si uvědomit, že existuje rozsudek eh, Evropského soudního dvora v případě pana C, eh, který se týkal vydání polského občana z Irska do Polska. A v tomto rozsudku je v podstatě takový test toho, co by měl soud udělat před rozhodnutím o vydání. A proto soudci v některých dalších zemích, ve Španělsku, nebo v Nizozemsku si v podstatě položí otázky, zda je možné vykonat evropský zatýkací příkaz a zda je v Polsku ohrožena nezávislost soudnictví. Ale zajímavé je, že včera soudce Donnelly z Irska učinil rozhodnutí po té, co podstoupil, vlastně co provedl tento test a zjistil, že navzdory výrokům, které mohou být považovány za porušení prezumpce neviny eh, ze strany ministra spravedlnosti, tak zjistil, že pan C může být vydán do Polska. Takže podle mého názoru Jestliže právník nyní podá, vydává tvrzení, že v Polsku je ohrožena férovost trestního řízení, tak soudce v podstatě nemá žádnou jinou možnost, než eh, projít tímto eh, postupem. A je na soudci, zda rozhodne, jestli k vydání dojde nebo ne. Pokud jde o ochranu života podle polského práva, řekl bych, že polské právo vytváří rovnováhu mezi právem na ochranu života na jedné straně a na druhé straně eh, ochraně, je ochrana různých hodnot ve společnosti. Takže v Polsku jsou tři situace, kdy je ukončení těhotenství možné a mou rolí ombudsmana je kontrolovat, zda je zákon dodržován. Tedy zda žena je v, něk- v situaci, kdy naplňuje některé podmínky pro ukončení těhotenství zda má přístup k takovýmto službám. A podle mého názoru jsou s tím určité problémy, já nechci je zacházet do detailu. Ale je to věc debaty a podle mého názoru mým úkolem ombudsmana není říkat, zda je potřeba zákon liberalizovat, anebo zda je potřeba ho zpřísnit. Řada otázek eh, se týkala toho, co se soudnictvím bude, jaký to bude mít dopad na práva a svobody. Současná situace má samozřejmě dopad na práva a svobody, protože Panuje tu mnoho emocí a je tu mnoho možností, jak vyvíjet tlak na soudce. A e, není jasný pohled na to, zda určitý rozsudek je učiněn pouze v, v, v souladu s ústavním aktem nebo legislativním aktem, anebo zda jsou tu určité politické implikace ve hře. A pak je tu také riziko, že dotyčný soudce by mohl čelit disciplinárnímu eh, řízení. Je to v podstatě proces. Nedá se říct přesně, eh, proces je u konce, ale dá se poznat, že situace soudců se v průběhu let zhoršila. Chtěl bych k tomu dodat, že jednou z reform je zavedení eh, mimořádné odvolací komory u nejvyššího soudu a hrozí, že nejvyšší státní zástupce na základě své pravomoci může zasílat k přeskumu eh, případy, které se týkají zranitelných menšin. A díky tomu eh, nejvyšší státní zástupce může v podstatě přepisovat jurisprudenci v některých ideologicky citlivých případech. Takže toto riziko tady vidím. Měli bychom ale také zmínit, že tato situace vytváří atmosféru, kdy soudci mají pocit, že by eh, se měli více držet ústavy. A v mnoha případech eh, dospěli k eh, velice dobrým a zajímavým rozsudkům v oblasti lidských práv jako je například zatýkání občanů při protidemonstracích anebo e, zákaz veřejného schromažďování. Tady soudci prokazují, že umějí být nezávislí. K tomu, co říkal pan Karsky o účasti na demonstracích, chtěl bych říci, že podle mého názoru je lidskoprávním standardem, že pokud jde o ochranu nezávislosti soudu, tak i soudci mají právo na účast na demonstracích. Já vím, že pan Karský je expert na mezinárodní právo. Já vám velice rád poskytnu uh, jurisprudenci uh, amerického soudu pro lidská práva. Pokud jde o zájmy právního státu, tak i soudci mají právo se ozvat a účastnit se demonstrací. A podle eh, mého názoru eh, pan, pan Adam Střemboř, kterému je 88 let, je soudce ve výslužbě, ten se zúčastnil individuálně demonstrací a podle mého názoru je to příklad etického chování. A k tomu poslednímu, co říkala paní Pitera o roli parlamentu. Ano, v Polsku dochází k marginalizaci parlamentu tím, že se omezuje doba k debatám, ale také tím, že se zavádějí různá opatření, kterými jsou trestáni poslanci parlamentu. Je tu jeden zajímavý případ, který se dostal k Evropskému soudu pro lidská práva. Je to pan Štěrba, tento případ je velice podobný případu Karadžony a další eh, versus Maďarsko. Je tu tedy potřeba soudní přes, soudního přeskumu v případě, že poslanec parlamentu je trestán za své jednání v parlamentu. My takový systém nemáme a pan Ščerba na základě jurisprudence má dobré šance uh, svůj spor vyhrát. Děkuji, pane Bodnare. Prosím, mějte na paměti, že musíme neustále hlídat čas protože bude ještě jeden panel. Teď pan Sterk, prosím, maximálně na pět minut. Děkuji moc krát. Já bych chtěl říct dvě věci. Za prvé, co když se soudci politicky angažují? Já souhlasím s tím, co řekl pan Bodnar. To pravidlo je omezuje, ale jestliže jsou v sázce za základní hodnoty právního státu, je jejich povinností jednat. Není to jenom e, americká zkušenost, ale i v Evropě existují precedenty a Evropská asociace soudců také vydala stanovisko k této otázce. Tolik tedy k soudcům v politice. Potom bych se chtěl vyjádřit k různým případům eh, nebo k různým eh, elementům, o kterých hovoří polská vláda, například slučování funkce ministra a nejvyššího státního zástupce. Ano, jsou země, které mají takový systém a ano, eh, jsou země, kde se rada pro soudnictví volí parlamentem a tak dále. Každý prvek těch reform má protějšek v nějaké jiné evropské zemi. To je pravda. Ale když se na to podíváte celkově, a to byste měli tak vidíte, že tam neexistují dostatečné pojistky a záruky. Což je podle mého názoru nejdůležitější aspekt eh, stanoviska ENCE. A sice, že v celé polské reformě není dostatek pojistek a záruk. Děkuji. Děkuji a teď profesor Šolsem. Pane předsedo, jenom velmi, velmi stručně. Chci navázat na to, co říkal pan Sterk. Mám za to, že stanoviska Berátské komise, a to i v této velice složité oblasti, byly dobře přijaty. A kladu otázku proč. Je to z toho důvodu, že Odborná skupina ustanovená Benátskou komisí pochází z různých právních tradic. různých právních kultur, chcete-li. A naplňují ve svých státech různé funkce. Někteří jsou profesoři, někteří jsou soudci. Jinými slovy tedy, ty skupiny jsou smíšené. A ta výsledná stanoviska se často netýkají jenom právnických záležitostí. A chci také souhlasit s kolegou, že v některých případech máme větší problémy než jinde. A já jsem zmiňoval všechny ty problémy, které jsme měli s tou polskou kauzou. A největší problém jsme právě měli v oblasti státního zastupitelství nejvyššího. A to z toho důvodu, že v této oblasti panuje daleko větší eh, škála názorů, než co se týče nezávislosti soudců. A poslední odpověď. Odkazujeme tady na problémy, které jsou opravdu flagrantní. A o těch jsem tady hovořil, o několika z nich. Například, že ústavní soud musí mít dvoutřetinovou většinu eh, ke zrušení zákonu. No to se tedy na mě nezlobte, ale to opravdu v žádné jiné zemi neexistuje. A poslední věc, kterou jsem chtěl říct. Ano, máte pravdu. Poláci mají dobré právníky s dobrou zahraniční zkušeností a je pravda, že tam či onde by mohli najít nějaké srovnatelné situaci a říkat, no nezapomínejte na to, že tam to funguje taky tak a tam to funguje taky tak. A já si myslím, že silnou stránkou Benátské komise je, že opravdu je tam zastoupena názorová pluralita. Když třeba srovnáváte pravomoci, které jsou a svěřeny ministrovi spravedlnosti a teď tedy i nejvyššímu státnímu zástupci a soudcům, tak se dostáváme vlastně k tomu, co říkal Montesquieu o tom, že moc zastavuje moc. Prostě Benátská komise, aniž by měla nějaké politické cíle, říká, že takováto reforma prostě nejde. Takže já vám děkuji. Mnohokrát děkujeme za účast a pustíme se do dalšího panelu. Alors, on va commencer dans le prochain panel. Budeme pokračovat s dalším panelem. Je to setkání akademické obce a občanské společnosti. Takže Žádáme vystupující, aby přišli zde za řečnický pult. Now, as foreseen, we're moving to the third part takže se dostáváme do třetího panelu k právnímu státu v Polsku a máme zde zástupce akademické obce občanské společnosti. A konkrétně se jedná o profesora Lorana Peše, což je profesor evropského práva na Middlesex University v Londýně. A dále doktor Timoteusz Zich, což je docent na katedře pro teorii a filozofii práva Fakulty práva a zprávy na Univerzitě kardinála Stefana Vešinského ve Varšavě. A potom pan Mihal Favrikjevič, pokud jsem to, nevím, jestli jsem to vyslovil správně, ne? Velmi špatně? Tak, pardon. Je to v každém případě právník, z volné sondy, tedy nezávislé soudy. A paní Maugozata Šuleka z Helsinské nadace pro lidské práva. S některými z nich již jsme měli možnost komunikovat při návštěvě výboru Libe ve Varšavě. A to nejenom s panem doktorem Zichem, a panem Vavrikjevičem, který zastupoval iniciativu Nezávislé soudy. Také jsme se setkali s panem Novickým, což je také zástupce Helsinské nadace pro lidské práva, což je jaksi organizace, která má velmi dobrou pověst. Každý z řečníků dostane slovo na 8 minut a následně budeme mít konečné kolečko otázek a odpovědí. Začne prosím pan profesor Pech. Děkuji, pane předsedo. Bylo mě řečeno 10 minut, teď je to najednou 8. Dobrá, 8 až 10, ale v každém případě to nepřetahujte, prosím. Dobrá. Pojďme tedy hned do práce. Včera skončil termín, které dostali polské orgány na to, aby naplnili předběžné rozhodnutí Pols- eh, Evropského soudního dvoru v otázce nejvyššího soudního dvora. Poslední den předložili akční plán, neřekli, jak naplnili toto rozhodnutí Evropského soudního dvora. Tedy to vypadá, že se znova pokouší získat čas a nerespektují právní stát. Bylo zajímavé konstatovat, že polský prezident, pokud se nepletu, namísto toho, aby řekl, jak konkrétně a rychle naplní, řekl, že Evropský soudní dvůr zašel v tomto rozhodnutí příliš daleko. Pohrdají tedy právním státem, pohrdají soudy a já mám pocit, že to je opravdu bezprecedenční, ale zároveň v Polsku to není úplně nové. Během týdnu, které předcházely rozhodnutí Evropského soudního dvora, jsem byl šokován tím, že polská výkonná moc prostě naplno odmítla naplnit zmražovací příkazy týkající se nominací do nejvyššího soudu. Ovšem zase je to úplně v souladu s tím, jak se chovali v minulosti. Často se zapomíná na klíčový aspekt a to, že to je vlastně stejná vláda, která již v minulosti odmítla naplnit právoplatné rozsudky nejvyššího soudu, poté, co tedy, nebo předtím, co na konci roku 2016 začali okupovat ústavní soud. To neříkám jenom já, je to v podstatě diagnoza, kterou Benátská komise, pardon, komise předložila v oblasti právního státu. Takže teď se dostáváme opravdu do nevýdané situace v tom smyslu, že v členském státě od prosince roku 2016 neexistuje soudcovský dohled nad legislativou, což tedy znamená, že polská vláda a polský parlament si může dělat, co chce. Ať už to naplňuje či nenaplňuje polskou ústavu. Já to vnímám jako něco bezprecedenčního a určitě je to dobrý důvod pro aktivaci článku 7 odstavce 1 z prosince roku 2017. Já to osobně vnímám tak, že komise už tak měla učinit v červenci roku 2017 a neměla čekat jenom na to, na eh, další legislativní návrhy, které nejsou v souladu se zásadou právního státu. Prostě dalo se to čekat Já jako profesor evropského práva, odborník na právní stát, konstatuji, že kroky polských orgánů opakovaně porušují princip spolupráce ze smlouvy. Tři roky poté, co byly aktivovány postupy podle článku 7, a Poté, co byla vydána doporučení a proběhla dvě slyšení podle článku 7, zlepšila se ta situace? Má krátká odpověď je ne. Zhoršila se. Je horší než kdy předtím. A řízení podle článku 7 musí pokračovat. Řada problémů zatím nebyla napravena. Nemám čas na to, abych procházel všemi doporučeními, které polská vláda ignoruje. Je jich opravdu hodně. Asi nejdůležitější spočívá v tom, že polské orgány ani nadále nenaplňují doporučení Evropské komise, které se týká nezávislosti a legitimity ústavního soudu, jenž je garantorem provádění polské ústavy. Prostě v systému nemůže existovat právní stát, kdy je možné, aby vláda a zákonodárná moc svévolně porušovaly ústavu. Takže já v tomto souhlasím s diagnózou, eh, s diagnózou komise. Asi další velmi důležitou otázkou je, proč stále tato situace přetrvává. Jak je možné, že jasně takto Polsko nedodržuje doporučení komise? ale také doporučení všech možných orgánů pro právní stát. V Evropě nebo ve světě nemáme jediný orgán pro právní stát, který by tyto takzvané reformy v uvozovkách nekritizoval. Já tomu odmítám říkat reformy bez uvozovek, protože to žádné reformy nejsou a k tomu se ještě dostanu. Polské orgány zjistily, že pokud, nedoš, že pokud došlo ke zhoršování právního státu v Maďarsku, tak Evropská komise na to rezolutně nereagovala a že teď, jim, teď mohou pouze předstírat dialog a přitom hrát o čas a změní se situace a až se konečně probudí Evropská unie, tak už bude stejně pozdě, protože ty změny budou nezvratné. Poprvé předčas, předběžné rozhodnutí Evropského soudního dvora z nás buzuje naději, protože chtějí, aby se situace vrátila do stavu před přijetím zákona o nejvyšším soudu. Dalším aspektem autokratické vlády, jaký vnímám tedy já, je, že ať to zní jakoli absurdně, tak prostě všechno odmítají. A navíc používají opravdu orvelovštinu. Není to šokující jen, je to opravdu strach. Když prostě slyšíte o justičních reformách, tak o co tady vlastně jde? Jde tady o jasné, opakované, systémové útoky na nezávislost soudnictví. Nezávislost soudnictví je klíčovým aspektem ústavního práva a nezbytným předpokladem členství v EU. Když se vám to nelíbí, tak máte smůlu, protože to je součástí evropských smluv. A když hovoříte o vůli lidí, tak musíte také chápat, že vedoucí představitelé tady opravdu jednají své volně. Nemůže tady jít pouze o kosmetické ústupky, které jsme viděli v roce 2018. A musím, si říct, musím říct, že opravdu na mě jde hrůza. A v tomto kontextu je potřeba také připomenout další klíčové doporučení, které polské orgány opakovaně porušily, bohužel to tak musím říci. Komise opakovaně žádala, aby změny v organizaci justice v Polsku byly připraveny v úzké spolupráci se soudnictvím a se všemi zainteresovanými stranami. A to se opět nenaplnilo. A chtěli to po nich už v té první vlně, v těch prvních doporučeních, tedy v roce 2016. Takže já docházím k závěru, že čím dříve se probudíme a zjistíme, že je tady opravdu existenciální hrozba, nejenom pro Polsko, pro polskou justici, ale také pro fungování evropského právního systému, tak tím lépe budeme schopni tento problém aspoň dostat pod kontrolu a následně vyřešit. A vězte, že tento problém roste a rozšiřuje se. Zrovna dnes, když jsem měl do Bruselu, tak jsem si četl o situaci s dodržováním právního státu v Rumunsku. Na předchozím panelu jsme hovořili o komparativním právu, ale nezapomeňme na to, že tady nemůžeme že tady nepoužíváme srovnávací právo k tomu, abychom zlepšili ten systém. Tady zneužíváme komparativní právo k tomu, abychom ten systém zhoršili. V každém případě komparativní právo tady není aktuální, protože východisko je, jestli změny polské organizace justice jsou v souladu s polskou ústavou. Tam je jedno, jak to je upraveno v Německu. Jde o to, jestli dodržujete vlastní ústavu a přitom se nemůžete ohánět komparativním právem. A to především v situaci, kdy ta ponaučení z komparativního práva zneužíváte. Já vím, že nemám čas, takže vzájemná důvěra a celý základ evropského práva opravdu je ohrožen tímto zhoršováním právního času, Eh, právního státu. Teď je potřeba učinit rozhodná, rozhodné kroky, protože nejde jenom o Polska, ale o celou Evropskou unii. Takže děkuji, děkuji také za dodržení času. A nyní druhý panelista, pan Zich, prosím, máte slovo na dalších 10 minut. Pane předsedo, eh, vážení členové tohoto výboru, děkuji vám za pozvání. Eh, problémy eh, soudnictví v Polsku patří k těm nejdebatovanějším tématům v současné evropské politice. Zazněla tady eh, řada takových velice širokých a obecných eh, výroků, které eh, popisují situaci polského soudnictví. Ale když se ponoříme do detailu a analyzujeme argumenty všech zúčastněných stran, je vidět, že jde o problémy daleko komplexnější, než se na pohled zdá. Eh, takže skutečně je třeba eh, se na tu eh, situaci podívat komplexně. Za 10 minut to jistě nestihnu, ale mohu vám doporučit tuto studii o reformě soudnictví v Polsku. Je k dispozici také digitálně. A teď dovolte jenom několik takových nejdůležitějších bodů. A e, aby to bylo zajímavější, tak bych tady předložil argumenty, které dosud nezazněly. Velice důležité je zdůraznit to, že e, spory, spor týkající se polského soudnictví e, začal už v roce 2015, když Eh, se eh, tedy eh, změnilo, co, se týká ústavního soudu. Podle ústavy by noví soudci měli, měli být jmenováni novým parlamentem. Ovšem byli vlastně jmenováni už před volbami. A Musím říct, že tento postup byl později sledán neústavním a bylo to v ostrém kontrastu s následujícími událostmi, které také byly popsány v dnešní debatě. Druhý důležitý bod, který bych tady chtěl zdůraznit, je ten, že není správné tvrdit, že v tomto, v tomto okamžiku je ústavní soud jakýmsi způsobem podřízen polské vládě. Minulý týden tento tribunál zablokoval velice důležitý penzijní zákon, čili vyslovil se zcela jasně proti pozicím vlády. A de facto eh, takovýchto rozhodnutí v posledních několika měsících bylo více, včetně případů o eh, poli, nařízení o policejních prohlídkách, kde eh, pan Bodnar se také účastnil náš eh, ombudsman. To je případ 17 14. A e, tento tribunál také řekl, že určitá ustanovení, podle kterých mohou policisté prohledávat osoby a vozidla, nejsou ústavní a e, že se nepočítá s e, soudní kontrolou. Takže to bylo také v duchu opoziční kritiky. Chtěl bych tedy zúraznit, že to byly výroky, které šly proti stanoviskům vlády a prostě mocných. Tady poněkud oponuji panu doktoru Bodnorovi. Také eh, panel čtyř eh, soudců Eh, z toho eh, čtyři soudců nově ustanovených a jednoho staršího byl eh, jednomyslný. Dalším tématem je, jak se bude dále vyvíjet s nebo vlastně následující kroky, které zde proběhly. To se týká struktury soudnictví v naší země a je to obklopené kontroverzemi. Eh, základní problém eh, soudnictví, a to je délka eh, případů a nedostatek důvěry v rozhodnutí, tak to je postoj, který sdílí široké politické spektrum, ovšem není příliš široká shoda na tom, jak to napravit. Jak víme, tři hlavní instituce již byly reformovány. Jako první to byl nejvyšší soud, poté Národní rad, soudcovská rada a pak celý ten eh, systém obecných soudů. Je důležité tyto aspekty reformy zdůraznit, poněvadž o to se zatím nehovořilo i když se tady mluvilo o e, řadě kontroverzních bodů, čili nebudu to opakovat. Na druhou stranu všem je poměrně důležité, aby zaznělo, že mnohé aspekty reform nenarazily na vůbec žádnou kritiku, ani třeba nestrannost e, soudních procesů a transparentnosti soudnictví. Například Zákon o obecných soudech zavedl velké změny v přidělování případů. Panel soudců je nyní eh, vybírán eh, náhodně eh, a sice počítačem, který je v Gdaňsku a vybírá se z abecedního seznamu soudců. Dříve ten soud měl eh, možnost eh, ovlivňovat tedy jednotlivé eh, rozsudky, precedenční rozsudky, tím, že bylo možné přidělovat, přidělovat případy konkrétním soudcům podle uvážení. Tak to už teď nejde. Čili právě Eh, jádrem diskuse bylo eh, tato, eh, bylo toto přidělování případů. A v této souvislosti tady mám několik důležitých argumentů. Nový zákon o systému soudu byl rovněž široce kritizován za ustanovení, která umožňuje to, aby předsedy senátu, předsedy soudů byl Eh, mohl provádět ministr eh, spravedlnosti, nikoli příslušný orgán soudcovský. Eh, skutečnost je, že tento, tento zákon platí 6 měsíců a de facto už to není docela, docela není možné, čili to tady nejde o eh, signifikantní změnu. K tomu nejspodnějšímu patří současný zákon o nejvyšším soudu, platný od letošního července. Vyslechli jsme si už řadu argumentů na téma současného zákona, který rozšířil složení nejvyššího soudu a zároveň e, byl snížen věd odchodu soudců do důchodu. K tomu bych chtěl říci, že e, tady zazněla řada e, pochybností věk odchod do důchodu, to bylo 65 pro eh, muže a 60 pro eh, ženy. Eh, de facto souvisí se odchodem do důchodu obecným, zavedeným zhruba současnosti. Nyní je tedy Eh, je tedy eh, srovnán tento eh, odchod věku do důchodu mezi muži a ženami, přičemž ženy mohou odejít dříve do důchodu dobrovolně. To vlastně byla příklad Evropské komise. Propagátoři této legislativy vlastně řekli, že to odpovídá článku 180.5 Polské ústavy o propuštění soudců. To je samozřejmě daleko eh, složitější věc eh, než eh, jak, jak to říkají odpůrci, kteří tvrdí, že tato není přiměřené, přiměřená úprava. No a na závěr velmi stručně Uvedl jsem několik případů témat, která podle mého názoru eh, nebyla eh, dostatečně zastoupena v dnešní debatě. Samozřejmě tady zazněla řada významných argumentů. Současně ovšem je třeba říci, že jsme tady vyslechli si obrovskou spoustu obecných eh, výroků, které se vůbec netýkaly problematiky soudnictví. Nicméně konstruktivní dialog eh, se musí opírat o solidní mm, zkoumání faktu, nikoli obecné výroky. Ano, děkuji a děkuji panu Lopezi Aguiliarovi za dočasné předsedání. Já jsem velice je mi líto, že jsem tady jaksi eh, to první část, eh, eh, že jsem si nechal ujít. No. Takže eh, ano, skutečně tady eh, cítím velké angažmá z těchto proslovů. Eh, nyní budeme mít dalšího panelistu a je to právník pan Michal Vavrikjevič. Děkuji, dámy a pánové. Ve své krátké eh, prezentaci bych vám chtěl, jakožto praktik práva, eh, přiblížit některé aspekty právní praxe v Polsku, co se týče nezávislosti soudnictví. Co se týče právního státu, tak jsme teď v situaci, kdy evropské instituce učinily obrovský krok. Evropské instituce si stěžovali a eh, Lucemburský soudní dvůr vydal eh, provizorní opatření, která jsou nesmírně důležitým nástrojem v boji proti destrukci polských nezávislých soudů. Eh, jsme v situaci, kdy soudci nejvyššího soudu a soudci nejvyššího správního soudu eh, starší 65 let se vrátili do práce a zasedají. Profesorka Malgořata Gersdorf je šéfkou justice až do roku 2020. Takže situace je v pořádku z pohledu smluv a z pohledu principu efektivní soudní ochrany. Je to tak, jak to bylo před 3. dubnem letošního roku, před, novým, před tím, než vstoupil v platnost nový zákon o nejvyšším soudu. Teď tedy čekáme na řízení a čekáme na rozsudek Evropského soudního dvora. Chtěl bych ale zdůraznit, že veškeré tyto postupy nám ukazují, jak silný efekt má evropský soudní systém. Za poslední tři roky si v podstatě každý v Polsku myslel, že nic nedokáže zastavit toto ničení polského soudního systému. A teprve po společném úsilí Evropského parlamentu a komise, která je strážkyně smluv a e, nezávislého a nestraného soudního dvora, se něco změnilo. Takže jménem polské občanské společnosti a velké většiny polských právníků bych chtěl poděkovat vám vážení poslanci Evropského parlamentu a chtěl bych poděkovat komisi za odhodlání a za snahu o ochranu právního státu v Polsku. Toto řízení pro porušení právních předpisů, které nyní probíhá u Evropského soudního dvora a ta uh, provizorní opatření bohužel samozřejmě nestačí k ochraně a k obnově právního státu a dodržování kritérií eh, Evropského soudního systému. Musíme mít na paměti, že stále probíhá vážná ústavní krize. Máme značný problém s ústavním soudem, který je paralizovaný a který byl podřízen eh, jiným orgánům a už neexistuje jakožto nezávislá soudní instituce. Slyšeli jsme tu velice krátkou, ale přesnou zprávu eh, pána z Benátské komise. A tato závislost eh, ústavního soudu v našem systému je velice vážný problém. Co je ale teď nejvážnější záležitost? Podle mého názoru ten prvotní hřích, abych tak řekl, který Eh, otrávil celý polský soudní systém, to je právě ta eh, Národní eh, soudní rada. Ta byla vybrána způsobem, který není v souladu s polskou ústavou a mezinárodními standardy pro nezávislost soudnictví. Ta rada neplní svou ústavní roli. Podle článku 186 Polské ústavy Národní rada pro soudnictví by měla do, eh, chránit nezávislost soudů a nezávislost soudců. Přitom je ale úplně podřízená exekutivě a legislativě. Jak potom může bránit nezávislost soudnictví? To není možné. A tento názor Potvrzují polští i zahraniční experti na ústavní právo, organizace soudců a právníků, mezinárodní organizace. Jde tady o Evropskou komisi, kterou jsme dnes vyslechli, jde tady o Benátskou komisi, kterou jsme vyslechli, jde tady o Evropskou síť soudních rad, tu jsme dnes také vyslechli. ENC je, jak říkal pan Sterk, pozastavil členství Polské rady. A to přesně proto, že Polská rada nesplňuje standardy a kritéria nezávislosti. V praxi Stačí se podívat na to, jak eh, Polská národní soudní rada funguje, jaká rozhodnutí vydává a jak mluví její členové. Podívejme se na příklady. Předseda eh, soudce Lešek Mažur eh, na otázku novináře, zda Polská soudní rada bude respektovat provizorní opatření Evropského soudního dvora, odpověděl, že on se o tom poradí s vládou. Momentálně jsme v situaci, kdy Národní soudní rada oznámila, že by předala žádost o zahájení disciplinárního řízení proti soudci ústavního soudu Stanislavu Zablockému. Proč? Protože pan Zablocký je předseda eh, trestní komory nejvyššího soudu a nepo, nepovolil vstup do funkce dalšímu soudci, který byl eh, jmenován um, neústavním způsobem a to proto, že na to existuje rozsudek správního soudu. A pan Zablocký pouze tedy se řídil tímto rozsudkem a za to mu nová uh, polská soudní rada uh, vyhrožuje disciplinárním řízením. To jsou jenom dva příklady a ještě jeden z mé praxe. Já zastupuji několik soudců starších 65 let uh, v jejich odvolacím řízení proti rozhodnutí Eh, Národní soudní rady, podle kterého nemohou pokračovat ve výkonu povolání. Jsou to soudci, kteří tedy byli odstraněni z nejvyššího soudu a z nejvyššího správního soudu, tím novým zákonem o nejvyšším soudu. Když jsme spolu s kolegou poslali to odvolání přímo eh, Národní soudní radě v rozporu s rozhodnutím rady, tak podle správné procedury měla rada přeposlat žádost rovnou nejvyššímu soudu, ale odmítla to udělat. Aniž by k tomu měli jakoukoliv pravomoc z procesního hlediska přeskoumat a ověřit tu žádost, tak ji zkrátka odmítli poslat dál přímo nejvyššímu soudu. Tak takhle to dnes funguje. Asociace soudců Justicia připravila zvláštní zprávu o podmínkách soudnictví v Polsku na základě anonymního průzkumu mezi soudci. Justicia má 3000 členů, je to skoro třetina soudců v Polsku. A tato zpráva říká, že 90% soudců se domnívá, že právní stát v Polsku je ohrožen. 19%, eh, pardon, 15% soudců už se setkalo s politickým nátlakem což je poměrně děsivé vzhledem k tomu, že teoreticky žijeme v demokratické zemi, e, která by měla dodržovat základní hodnoty evropských smluv. 91,5 soudců, které Justicia oslovila, odpovědělo, že nová Národní soudní rada neplní své ústavní e, povinnosti garantovat nezávislost soudců. 87% dotázaných odpovědělo, že současní členové rady by měli odstoupit. Ještě pár vět k represím vůči soudcům. V Polsku dochází k disciplinárním represím zcela jasně proti těm soudcům, kteří eh, explicitně hovořili o ohrožení právního státu v Polsku. Ti byli předvoláni před disciplinární komisi v souvislosti s účastí v debatách o ústavě nebo o právním státu a za organizování simulací soudních procesů i za účast ve vzdělávacích programech pro školy. To je, myslím, dobrá ilustrace toho, co říkal pan Karsky o politických v uvozovkách aktivitách soudců a právníků. Zní to neuvěřitelně, ale bohužel je to tak. Program zvaný Ústavní týden, který organizuje eh, nevládní organizace profesora Holdy eh, a který se koná dvakrát ročně na několika stovkách škol a kterého se účastní zhruba 600 právníků. Jsou to soudci, eh, státní zástupci, právníci. A toho školení se po každé zúčastní 50 tisíc dětí. A za minulý měsíc se několikrát stalo, že proběhly pokusy zastrašovat tyto právníky, soudce a žalobce. Ano, už budu končit. To je velice dobrý příklad toho, jak to funguje. Na závěr bych chtěl zdůraznit, že polští soudci uh, velice statečně vzdorují represím a zůstávají nezávislí navzdory ničení institucionální ochrany jejich nezávislosti. A v poslední větě, kterou řeknu, bych chtěl ještě zdůraznit, že polská občanská společnost podporuje soudce. Vytvořili jsme výbor na obranu spravedlnosti. To je 12 nevládních organizací a organizací občanské společnosti, jako Helsinská nadace Amnesty International, Asociace soudců a státních zástupců a také volné soudy. Skytáme právní ochranu a morální podporu eh, všem soudcům, kteří jsou obětí represí a monitorujeme případy represí vůči soudcům. Děkuji vám. Děkuji vám za pomoc. Když jsme byli ve Varšavě na delegaci a když jsme se setkali s iniciativou Volné soudy a konečně paní Šuleka nám představí pozici Helsinské nadace pro lidská práva. Děkuji vám. Děkuji eh, vážení poslanci výboru. Eh, dámy a pánové, já bych chtěla poděkovat za příležitost eh, představit vám pozici Helsinské nadace pro lidská práva k situaci v Polsku. Jenom na vysvětlenou. Helsinská nadace je jedna z největších nevládních organizací v Polsku a nejstarších. Už přes 40 let pozorujeme a monitorujeme případy eh, porušování lidských práv a e, v zájmu přesnosti bych chtěla dodat, že i my jsme v červnu 2015 protestovali proti změnám v zákonu o, nej, o ústavním soudu. Od roku 2015 pozorujeme v Polsku bezprecedentní vlnu změn, která útočí na samotné jádro demokratického státu. Velmi kontroverzní změny proběhly téměř ve všech aspektech demokracie, včetně soudnictví, médií a e, také fungování nevládních organizací. Ze systémového hlediska se žádná tato změna nedá považovat za nutnou reformu. Místo reform bych je nazvala spíše pokusy podkopat postavení a nezávislost těchto institucí. Ty útoky mají trojí podobu. Za prvé jsou to legislativní změny, které mají za cíl paralizovat nezávislé instituce a učinit je závislými na politické vůli. Za druhé jsou to změny, které jsou doprovázeny změnami strategie, které eh, zužují operační prostor některým těmto institucím. A v poslední řadě, což je také znepokojivé, eh, houstne nepřátelská atmosféra, vůči některým konkrétním aktivistům, ale také soudcům a státním zástupcům. Tyto změny jsou doprovázeny také téměř nezastavitelnou touhou eh, obsadit instituce lidmi, které dosadí vládní většina. Já se soustředím na dva příklady, které podle mě perfektně ilustrují ty změny. Nejprve bych eh, se chtěla soustředit na soudnictví, ale vím, že po velice dlouhé schůzi na toto téma jste možná už poměrně přetížení eh, situací soudů v Polsku, ale prosím, ještě mi chvíli věnujte pozornost. Od roku 2015 eh, bylo přijato 15 zákonů upravujících situaci soudů, ale žádný z těchto 15 zákonů ne, odkazuje na nějaké závažné problémy s fungováním soudů, jako například přílišná délka řízení, eh, špatný přístup eh, ke spravedlnosti osob se, eh, s postižením nebo nedostatek personálu. Naopak, tyto změny mají společného to, že, mí, že míří na ty části systému, které zbavují soudce nezávislosti a které obsazují soudy všech instancí soudci, kteří byli vybráni spolitizovaně a netransparentně. Kolegové z předchozího panelu eh, dlouho hovořili o postavení Národní eh, rady soudů, o postavení Nejvyššího soudu a ústavního tribunálu. Ale já bych chtěla upozornit na eh, věc, která se stala na přelomu let 2017 a 2018. A minister spravedlnosti měl pravomoc zbavit funkce předsedu soudu. A proběhl průzkum mezi předsedy, kteří byli takto propuštěni. Já si pamatuju na příběh soudce, který zastával tuto funkci 30 let a e, působil 8 e, let ve funkci předsedy soudu a byl propuštěn na základě jedné věty e, ministra spravedlnosti, která byla jemu zaslána. Kromě toho výměna na této funkci proběhla naprosto tajně. Ministerstvo vůbec nekonzultovalo vedoucí představitele soudu a tento konkrétní soudce se dozvěděl o pokusu ho vyměnit e, od, díky pěti telefonátům od jeho kolegů, kteří ho informovali, že je nabídlo ministerstvo a nabídlo jim jeho funkci za jeho zády. Jak jsem říkala, ten způsob propuštění předsedy soudu a jmenování nového nebyl konzultován s valným schromažděním soudců žádným způsobem. A co je ještě znepokojivější a zajímavější, naši respondenti připustili, že eh, noví eh, lidé na těchto vedoucích funkcích jsou osoby, kteří by dříve vůbec nepřipadali v úvahu, protože mají kratší zkušenost a někdy je vůči nim vedeno disciplinární řízení. Dále bych vás chtěla upozornit na další problém. Krize právního státu, kterou pozorujeme poslední tři roky, rezonuje téměř ve všech oblastech fungování státu a fungování nezávislých institucí. Občanská společnost a e, nezávislé e, orgány nebyly zatím patřičně zmíněny. Za poslední tři roky Polská federace nevládních organizací zdokumentovala 60 případů Eh, porušování principu eh, spolupráce mezi nevládními organizacemi a státní administrativou. Kromě toho tu máme případy eh, svévolného ukončování dohod o spolupráci mezi nevládními organizacemi a státní zprávou ale pak jsou tu také systémové změny v, v přidělování veřejných financí. V tomto kontextu vítáme všechny iniciativy, které by podporovaly eh, nevládní organizace v Evropské unii, zejména tu eh, nedávno přijatou myšlenku Evropského nástroje hodnot. Kromě toho, nevládní organizace, které eh, mají být takto vyhladověny nebo e, které mají být e, diskriminovány, což jsou různí hlídací psy a organizace zabývající se právy migrantů a žen. Ty jsou terčem útoků a často se na ně zapomíná v eh, případech sociální konzultace. Je také důležité si připomenout, že za poslední tři roky všechny důležité, eh, všechny zákony eh, důležité ze systémového hlediska byly přijaty ve zrychleném řízení bez patřičných konzultací. Dopad těchto útoků na právní stát bude citelný ještě hodně dlouho a proto je naprosto nutné, aby mezinárodní komunita nepřestávala monitorovat situaci v Polsku, aby, toto, aby se tato hrozba dále nerozvíjela. Vzhledem k tomu, že ještě mám tři minuty, no, navzdory tomu, že mám tři minuty, bych ráda teď skončila a věnovala čas kolegům. Děkuji za jasné svědectví. Jde o kvalitu, ne o kvantitu. Takže klidně můžete skončit jenom tak, jako kdybyste říkala hajku. Řekla jste, co jste potřebovala, tak je to v pořádku. Omlouvám se, že jsem přišel pozdě. Chci říci všem vám, že vaše prezentace byly velmi kvalitní a uvědomuji si, že tady jednáme v dosti horké atmosféře. Viděli jsme to i během návštěvy. Jste všichni součástí občanské společnosti v širším slova smyslu. Všichni sehráváte svou úlohu. Děkujeme za to, že nás informujete jakožto občany jiných zemí než Polska o tom, co se tam děje. Takže děkuji také všem kolegům, kteří zůstali až do konce tohoto velmi dlouhého slyšení. Tak, Barbara Kunzická má první otázku, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych si dovolila nesouhlasit s posledním tvrzením pana předsedy. Nesouhlasa, nesouhlasím, že všechna tato vystoupení byla obsahově správná. Nesouhlasím, omlouvám se. Já jsem je všechny neslyšel, teda musím říct. A chtěl jsem se zrovna zeptat pana doktora Zicha, jestli on si myslí, že tedy vystupoval vědecky a jestli jeho článek je také vědecký, protože pokud tomu dobře rozumím, tak eh, právní věda není jenom národní, jsme v jednom evropském právním prostoru. Dříve se hovořilo o Pan profesor Šolsem hovořil také o různých právních kulturách, které jsou součástí Benátské komise. Takže věda to je něco globálního. A já bych se tedy chtěla zeptat, jestli opravdu používáte, když píšete ty články a když tady říkáte ty svoje projevy vědeckých metod, protože už těch půl polopravd a kvazivědy mám plné zuby. Začal jste v roce 2015. Ano, samozřejmě. Platforma, občanská platforma tedy, vytvořila tady tento stav a potom se ukázalo, že ústavní soud vydal rozhodnutí na konci roku 2015, ze kterého vyplývalo, že dva lidi, které navrhovala občanská platforma do, občan, do, nejvyššího, do ústavního soudu, byli nominováni nelegálně a protiústavně a následně tedy tento zákon byl v této části spochybněn. A byla tam celá řada dalších stanovisek ústavního soudu, na které jsme se odvolávali. Takže vy jste začal ten projev s rokem 2015, ale prosím řekněte, že to byli uh, poslanci občanské platformy a PSL, kteří se obrátili na soud, aby se vyjádřil, zdali se jedná o legální návrh, anebo ne, protože možná sami tušili, že dělají něco špatného. A druhá věc, první chyba je v tom, že pochopitelně obecně internetové losování začne až od 1. ledna roku 2019. Ten článek v, Řeč, v Řeči Pospolité je z roku 2018 a hovoří se tam o systému a etapách zavádění elektronického hlasování. A pokud jste si nezjistil, jak to funguje, na soudech. Předpokládám, že i vy jako právní teoretici se zabýváte empirickým výzkumem, tak by vám řekli, že elektronické hlasování už, losování už bylo předtím. Eh, losování bylo všude, jenom k tomu všude nevyužívali elektronické prostředky. Teď, co se týče důchodového věku, tak já s vámi nebudu polemizovat, jenom řeknu následující. V situaci, kdy PIS by změnil celé složení ústavního soudu, nejvyššího soudu, a všechny předsedy těch eh, soudců, tak potom by v podstatě vláda a ministr spravedlnosti mohlo dělat cokoliv. Klidně by třeba mohli říci, že ty funkce budou doživotní, což konec konců navrhl pro takzvané své soudce a vysokoškolské učitele. Takže bych byla vděčná, kdybyste odpověděl, zdali vy, když jste analyzoval a připravoval ten svůj projev, tak jste skutečně to, jste skutečně zhodnotil veškeré odborná, veškerá odborná grémia, nejenom nevládní organizace, které také mají výborné odborníky. Jestli tedy ty argumenty jste kontrastoval s mezinárodní vědou. Vy jste s nimi nepolemizoval, nepolemizoval jenom jste tady představoval nějaká svá divná pseudofakta. Jenom velice stručně. Ještě chviličku mě dejte, moment, prosím. Někdo tady předsedá, že ano. Barbara Spinelli. Stahuji svou otázku, protože vidím, že už je 6 hodin, takže... Chcete odpovědět anglicky? Rád. Rád jsem si vyslechl tuto otázku. Možná budete překvapena, ale řeknu vám, že souhlasím s většinou prohlášení faktů. A pokud si přečtete ty články, ke kterým jsem odkázal, tak zjistíte, že tyto okolnosti popisuji. Ale, jak jsem říkal, na samém začátku svého desetiminutového projevu, tak jsem se snažil naplnit mezery v té diskusi, která tady probíhá a ta byla zcela jasná, ta mezera. O těch argumentech nikdo nehovořil. Dobrá, no to byla zajímavá odpověď. Nebyl to politický projev, jenom jsem měl vyplnit mezery. A ta otázka byla zajímavá, Barbaro. No, pocházíte z dobré univerzity, dobrého, dobré katolické univerzity, který není jenom tak, za, která není jenom tak zápecnická, takže jsem očekávala přesně takovéto vyhlášení. Je to státní univerzita, jenom abych řekl. Není soukromé. Já jsem neřekla, že jste ze soukromé, já jsem řekla katolické. Tak. Já jsem chtěl poděkovat všem členům panelům i těm, kteří nedostali otázky za jejich prezentace. za jejich přítomnost. Vím, že jste do toho vložili spoustu přípravné práce. Pokračujte ve své dobré práci. Chci jenom říci, že už nám končí tlumočení, takže nebudu prezentovat mnoho závěrečných prohlášení. Jenom tedy chci říci všem, kteří tady zůstali až do konce, Fernandovi, Barbaře, Michalovi, který právě odešel, velké poděkování za to, že tady byli až do konce. A mám tady řadu věcí, které bych mohl říci závěrem. A jenom tedy řeknu, že návrh zprávy jsme poslali politickým skupinám. Vím, že někteří členové již viděli tento um, text. Poslali jsme ho také stálemu zastoupení polské vlády, takže i vláda to viděla. Požádali jsme o připomínky do týdne, tak abychom to mohli odprezentovat v prosinci, protože už nemáme moc času. Takže náš proces prostě poběží i nadále. A chtěla jsem poděkovat i dalším poslancům a poslankyním, kteří tady byli a na jejich jména si v tuto chvíli nespomenu. Takže děkuji. Celý proces pokračuje. Děkuji vám, že jste tady byli, budeme s vámi nadále v kontaktu. Děkuji vám za náš výbor a za ostatní poslance. A v prosinci se k tomu vrátíme. Ještě jednou děkuji pro tuto chvíli.